Eh, dámy a pánové, milí kolegové, poprosil bych vás, eh, abyste se usadili, zahájíme schůzi. Eh, první otázka na kolegy je tato. Předseda ani předsedové dnes přijít nemohou. Byl jsem požádán já, abych předsedal. Chci se vás zeptat, jestli souhlasíte, nebo zda má někdo nějaké protesty, výhrady, námitky ale vidím, že to tak není. Takže bod jedna na pořadu jednání, přijetí pořadu jednání. Pakliže nemáte námitky, navrhuji, abychom změni, eh, přijali program s touto změnou. Eh, bod 20 bude eh, vyměněn s bodem 24 ta, a bod 24 bude místo 20 dopoledne, 20 bude odpoledne. Má někdo námitky? Není tomu tak. A tedy eh, návrh pořadu jednání je takto schválen s touto změnou. Sdělení předsedy. Tato schůze je přenášena na internetu, kromě části za zavřenými dveřmi. Distribuován byl také seznam korespondence. Všichni poslanci, kteří se zajímají o konkrétní téma, nechť informují sekretariát. A kromě toho zítřejší odpolední zasedání bude v jiné místnosti, bude to v místnosti ASP 1G3 zde v Bruselu. Bod 3. Schválení zápisu ze schůze konané dne 24. 25. dubna 2013. Zápis bude požadován, považován za schválený, pakliže do konce schůze neobdržíme žádné připomínky ani komentáře. Bod 4 na pořadu jednání. Obchodní vztahy EU-Singapur. Je mi velkou ctí zde dnes přivítat jeho excelenci Eng Chuana Onga, velvyslance Singapuru při EU. Proběhne s ním dnes odpoledne výměna názorů o obchodních vztazích EU-Singapur. Myslím si, že vzhledem k rostoucí roli Evropského parlamentu v, ve vnější obchodní politice Evropské unie a vzhledem eh, k tomu, že 16. prosince 2012 skončil mandát vyjednávací komise. Je, myslím, velmi dobrý okamžik o těchto vztazích jednat a jednat o tom, jakým způsobem takovéto dohody budou parlamentem řešeny, jakým způsobem budou vstupovat v platnost. Momentálně eh, probíhá tzv. legal scrubbing a překlad, což zároveň znamená, že eh, ty odstavce o ochraně investic se stále projednávají. Podle jednacího řádu můžeme kdykoliv jakožto výbor pro zahraniční obchod e, o této dohodě jednat, ovšem problém je, že hlasovat můžeme až tehdy, kdy ty dokumenty obdržíme v tom oficiálním formátu. A e, vzhledem k tomu, že překlady vždy trvají, trvají extrémně dlouho, se koordinátoři dohodli, že už dnes vstoupíme do dny, abychom nestráceli čas. E, děkuji ještě jednou e, panu velvyslanci, že dnes mezi nás přišel a dám vám vaše excelence okamžitě slovo. Prosím. Thank you very much, uh, Mr. Děkuji vám mnohokrát, pane Kaspary, za příležitost diskutovat s vámi o obchodních vztazích EU Singapuru, o, o dohodě o volném obchodu. Než jsem přišel do Bruselu před rokem, eh, mi radili, že mám do parlamentu chodit pravidelně, abych informoval poslance a poslankyně eh, o tom, co se děje v oblasti naší obchodní dohody. Informoval jsem se hodně o Lisabonské smlouvě, vím o kolegislativní funkci Evropského parlamentu a na vlastní oči vidím, jakým způsobem Evropský parlament používá svá práva, aby prosazoval evropské zájmy eh, v EU. Jsem rád, že jsem si tuto radu vzal k srdci, setkal jsem se už asi s 80 europoslanci a europoslankyněmi, mimo jiné eh, s vámi, pane Kaspar, a s ostatními, kteří se zajímají o Singapur, znají ten region a e, setkal jsem se také s poslanci, které toto téma nezajímá, nebo řekněme, kteří oni nemají tak eminentní zájem. E, dnes bych rád e, stručně načrtl, proč je Singapur a vůbec jeho východní Asie tak důležitá pro tento celý koncept dohod o volném obchodu. Rád bych zdůraznil několik klíčových bodů této konkrétní dohody. Proč Singapur? Singapur geograficky vzato je velmi malá země. Máme asi 700 čtverečních kilometrů území a 5 milionů lidí. Proč se tedy Singapur má stát druhým partnerem pro volný obchod s Evropskou uní v Asii? Eh, no, hovořme-li o obchodu, o obchodních dohodách, měli bychom asi zmínit nějaká čísla. Singapur je malá země, jak už jsem říkal, ale pokud jde o obchodní objem, tak celkově je to asi tak 700 miliard euro za rok jenom v oblasti zboží. V kontextu eh, jsme 14. největší obchodní eh, země na světě. A pak, když se porovnáme s Evropskou unii, tak si myslím, že Singapur by byl zhruba číslo 7 na evropském žebříčku. Pokud jde o služby, jsme osmý největším trhem na světě a v kontextu EU bychom byli asi na čtvrtém místě. Takže e, z hlediska toho hospodářského e, jsme, myslím, důležitým partnerem Evropské unie. A pokud jde o ASEAN, to je jednoznačně region, o který se Evropa zcela správně zajímá. Obchod eh, ze Singapuru do EU představuje asi tak eh, jednu třetinu celkového vašeho obchodu s ASEANem, což znamená, že Singapur je třetím největším obchodním partnerem v jihovýchodní Asii. Pokud jde o čísla obchodu, investic, tak investice ze Singapuru do EU je největší z jihovýchodní Asie. Singapur je vlastně druhým největším zahraničním přímým investorem z Asie do Evropy, hned po Japonsku. Eh, mnoho lidí si řekne, že to bude Čína nebo Indie nebo Jižní Korea, ale fakt je, že druhý největší obchodní partner, druhý největší investor z Azie je právě Singapur. Tak. Eh, Singapur samozřejmě není Amerika, ani Japonsko a vůbec se k ním ani nechce přirovnávat. Ale jsem přesvědčen, že tato čísla hovoří sama za sebe a jasně ukazují důležitost Singapuru v celkové obchodní politice EU. Podíváme-li se na dnešní ASEAN, tak je tam trh zhruba 600 milionů lidí, což je o něco větší než e, srovnatelný trh v Evropě, ale když se podíváme na růstový potenciál ASEANu, tak v příštích pěti letech očekáváme zhruba 5,5% nárůst za rok, a e, ASEAN do roku 2015 chce mít vlastní aseánské hospodářské, e, svou vlastní hospodářskou unii. Takže bude to e, velmi zajímavá ekonomická oblast pro EU a pak, když budeme mít dohodu o volném obchodu se Singapurem, tak budeme mít velice důležitý základový kámen pro dodatečné další budování dohody o volném obchodu s celým regionem ASEANu. Takže to je ze široka načrtnuto načrtnuta ta otázka, proč se uzavírá obchodní dohoda se Singapurem. A teď mi dovolte zmínit několik nejdůležitějších bodů této do, eh, obchodní dohody jako takové. Je zde celá řada prvků, které budou jistě pro ctěné poslance a poslankyně výboru INTA zajímavé. Jednak přístup na trh. Eh, až tato dohoda vstoupí v platnost, eh, Evropská unie okamžitě dostane plný bezcelní přístup na singapurský trh. Ze singapurské strany, eh, díky vašim výborným jedna, vyjednavačům, my budeme muset počkat pět let. Teprve poté tento plný přístup dostaneme. Pokud jde o ten přímý obchod mezi EU a Singapurem, je to asi tak 67 milionů euro a je, v zájm, je to ku prospěchu Evropské unie, takže pakliže budete mít plný přístup na náš trh, jednoznačně z toho budete prospívat. E, v této dohodě máme také určitá pravidla o e, původu zboží. Mm, vy máte dnes v Singapuru nějakých 9300 společností které často používají vstupy z daného regionu. To znamená, tato pravidla o původu zboží e, zajistí vašim společnostem, které fungují v Singapuru, aby mohly využívat tuto zcela novou složku obchodních vztahů. Singapur je velmi malá země a přírodních zdrojů u nás není mnoho. E, takže mnoho i e, různých výrobních firm dováží polotovary na produkci odinut. A proto je toto velice důležitá složka jakékoliv takovéto podobné dohody. Samozřejmě je zde pak také ta otázka e, různých těch pootevíraných zadních vrátek v tom smyslu, že různé země budou tuto dohodu zneužívat k tomu, aby exportovali levné produkty do Evropské unie. Ale já bych vás chtěl ujistit, ctěné poslankyně a poslanci, že toto v singapurském kontextu není možné. Jednak, jak jsem řekl, Singapur je velmi malá země a hodnota naší půdy je velmi vysoká. Je potřeba zajistit, aby každý čtvereční kilometr v Singapuru byl využíván efektivně tak, aby generoval co největší, eh, největší návratnost. Takže my Eh, neprodáváme výrobní prostor pro nízkonákladovou výrobu, takže buďte si jistí, že si Singapuru nebudou žádné levné hračky ani podřadné textíly, to jsou věci, které u nás neprodukujeme. Podíváte-li se na obsah singapurských exportů do EU, jsou to hlavně high-tech produkty a farmaceutické produkty, chemikálie, obecně elektronika, polovodiče, a celý ten high-tech sektor, precizní obráběcí stroje a tak dále, jsou to všechno věci, které, jsou to všechno produkty, které si vyžadují vysokou přidanou hodnotu ze strany Singapuru. Singapur uzavřel dohodu o volném obchodu s mnoha velkými našimi partnery USA, Japonsko, Indie jako některé příklady a nikde jsme tento problém nezaznamenali. Chtěl bych proto ujistit ctěné poslankyně a poslance, že tento koncept skutečně nemusíte držet v patrnosti, nemusíte se ho obávat. Takže tolik k přístupu na trh. E, služby. Služby jsou jednoznačně jednou z oblastí, o kterou se Evropská unie intenzivně zajímá. Rád vám proto sděluji, že eh, v té dohodě o volném obchodu EU-Singapur je i doložka o službách, environmentálních záležitostech, finančních službách, právních službách, námořní přepravě, eh, odborných službách, telekomunikačních službách, poštovních službách a několika dalších. A kromě toho zde máme také rozšířený režim zadávání státních zakázek, které nejsou obsaženy v příslušné dohodě Světové obchodní organizace. Za třetí, pokud jde o neobchodní opatření, já nechci používat slovo bariéry nebo překážky, to ne, jsou to spíš skutečně neobchodní opatření, eh, i ta jsou zohledněna eh, v této dohodě. Máme zde řešeny otázky jako eh, různé, různá elektronika pro spotřebitele v domácnostech, vozidla, obnovitelná energie, maso, masné produkty. Eh, to nám asi, jak jsme tady, nic moc neřekne, ale pokud jde o firmy, které exportují zboží, tak eh, těm dohoda umožní vyhnout se duplicitnímu testování, a to na obou stranách. To znamená, když se něco testuje a, dá se, a udělí se tomu certifikát zde v EU, nebudeme my v Singapureční certifikát, který by vydal nějaký náš místní úřad, což samozřejmě všem vašim firmám usnadní export zboží, ať už aut nebo čehokoliv jiného do Singapuru. To byla tedy ta netarifní opatření. Eh, za čtvrté, udržitelný rozvoj. Eh, I toto je oblast, eh, kde si myslím, že Evropská unie a vůbec poslanci a poslankyně zde mají velké významné zájmy. My jsme se rozhodli spolupracovat v rámci obchodu i na udržitelném rozvoji, chceme chránit životní prostředí a chceme udržitelným způsobem rozbíjet naši společnost. Stanovujeme proto různé standardy a struktury na angažování příslušných skupin občanské společnosti, které budou tyto kroky a postup na této cestě sledovat jak v EU, tak v Singapuru. A poslední bod, který bych rád explicitně zmínil, eh, to se opět týká té geografické indikace. Eh, před několika měsíci, když jsem se poprvé setkal s předsedou výboru INTA tak eh, první věc, kterou jsem si vyslechl, je, že když nebudeme mít geografické indikátory, tak nebudeme mít ani dohodu o volném obchodu. A to jsem vzal velmi vážně. A Singapur v dobré víře o těchto opatřeních jednal. Poslanci a poslankyně jistě uznají, že pro obchodní národ, jako je Singapur, zavázat se k něčemu, co není mezinárodně schváleno, je velmi vážný závazek z naší strany, nicméně jsme připraveni v dobré víře toto udělat, protože si uvědomujeme, jak důležité tyto indikátory jsou pro EU. Chceme samozřejmě zajistit vysokou kvalitu našich potravinářských produktů. Zavedeme proto příslušný registr, kde, budeme vést, kde povedeme všechny žádosti o registrace a Indikátory týkající se určitých druhů potravin a zemědělských produktů registrovaných v Singapuru budou eh, zaznamenány eh, na úrovni eh, VTO TRIPS+, plus, pokud je o ochranu duševního vlastnictví. Takže na závěr, poslanci a poslankyně, popsal jsem vám hospodářskou důležitost této dohody o volném obchodu a jsem přesvědčen, že zde máme velký potenciál, který, na který ještě evropské společnosti v jihovýchodní mohou dosáhnout. Eh, Singapur je biznisové prostředí, máme skvělou infrastrukturu a budeme tím pádem skvělým uzlovým bodem pro další rozvoj evropských podniků v daném regionu. Úspěšná ratifikace eh, dohody o volném obchodu mezi EU a Singapurem jednoznačně vyšle jasný signál v tom smyslu, že Evropa chce navýšit svou aktivitu v ASEANu a v Asii obecně. Společně s komisí doufáme, že i Evropský parlament bude nahlížet tuto dohodu o volném obchodu pozitivně a že tato dohoda bude ratifikována ještě před ukončením stávajícího mandátu, což už je v květnu příštího roku. Chápeme, že harmonogram je to velmi stručný, aby se tak řeklo. E, mnozí lidé mi řekli, že není možné, aby se to stihlo, ale já jsem přesvědčen, že když se chce, tak to jde a těším se proto na vaši soustavnou podporu, pokud jde o včasnou ratifikaci této dohody, tak aby tato mohla vstoupit v platnost co nejdříve ku prospěchu všech respektive obou zúčastněných stran, včetně firem, jak na evropské, tak na singapurské straně. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Pokusil jsem se o stručnost, doufám, že se mi to podařilo. Teď se těším na rozpravu. Děkuji vám. Thank you very much, the ambassador, for your brief... Děkuji, pane velvyslanče, za tento váš projev a děkuji vám také za velice ambiciozní eh, představy. A nyní se bude konat rozprava a jako první bude hovořit eh, náš stálý zpravodaj v této oblasti, pan Kamal. Děkuji vám, děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, pane velvyslanče. Já vím, že se již v minulých měsících hodně diskusí konalo, ale možná, že byste mohl aktualizovat určité informace, pane velvyslanče. My samozřejmě chceme splnit příslušné lhůty a to je v zájmu většiny eh, z politických skupin. A my v parlamentu také se snažíme vykonávat tlak na radu a komisi. A mě by také zajímalo, jak se chováte vy a jaké, jak vy vytváříte podmínky mě by zajímalo, jaký pokrok se odehrává na vaší straně, protože my jsme slyšeli, že váš pokrok není příliš rychlý a proto mě zajímá, jaký tlak zde vykonáváte. A za druhé bych se chtěl zeptat na rejstřík zeměpisných indikací a můžete nám zde dát určité lhuty, protože to je také v našem zájmu. A potom je to daň z majetku jako třetí bod. My jsme dostali také e-maily od voličů, kteří se zmiňují o dodatečných kolcích či daní z majetku ve výši 10%, eh, eh, která se však nestahuje na místní občany v Singapuru. A potom ještě další dvě věci, potom je to kapitola o investicích jaký pokrok se odehrál zde a máte tady jistou představu harmonogramu a potom také politická dohoda, jakému pokroku došlo zde a jak zde očekáváte, jaký zde očekáváte posun. Děkuji. Já navrhuji, aby se nejdříve zeptali, položili otázky poslanci a potom budou polož, dány odpovědi. Může někdo, chce někdo hovořit za EPP? Jestliže ne, potom David Martin za SD, za sociální demokraty. Já nemám příliš co dodat, protože pan velvyslanec hovořil velice jasně. Já také sdílím jeho ambice. Já také doufám, že dokážeme provést ratifikaci ještě v tomto volebním období. Jedná se samozřejmě o velice ambiciozní časový plán ještě s dalšími právními vyjasněními a podobně. Já bych také chtěl se zmínit o zeměpisných indikacích, protože e, Singapur původně nechtěl vyjednávat o těchto zeměpisných indikacích a já proto děkuji také panu velvyslanci za to, že tato záležitost byla projednávána, protože pro Skotsko je to velice důležitá otázka. Já se chci zeptat, jak se domnívá pan velvyslanec, že to jde ruku v ruce s dohodou eh, v ASEANu co může být tedy dohodnuto pravděpodobně na bilaterální úrovni a potom na úrovni ASEANu já se neobávám, že nás zavalí levné zboží ze Singapuru právě z důvodu, které pan velvyslanec eh, uvedl. Ale někteří se domnívají, že také Singapur by mohl být využíván jako takový, eh, taková zádní vrátka, jak se dostat na evropský trh a já doufám, že toto zde také vyjasníme. Děkuji vám, děkuji vám a nyní pan Kazak za liberály. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat panu velvyslanci za informace, které nám byly poskytnuty. Já sdílím ten názor, že naše očekávání související s touto dohodou jsou velice ambiciozní a my očekáváme, že bude dojednána dohoda, která se bude vztahovat na veškerý bilaterální obchod a také se vypořádá s určitými obavami členských států, což jsou například v některých případech také zeměpisné indikace. A já bych ještě chtěl doplnit zde jednu otázku. Vy jste se, pane velvyslanče, zmínil o seznamu, který byl vytvořen ve vztahu k určitým produktům. Také jste řekl, že jsou to především zemědělské produkty a že součástí se stanou tyto produkty součas, součástí vytvořeného seznamu. A mě by zajímalo, na jakém základě budou tyto produkty vybírány, z, z čeho se bude vycházet, zdali tady budou specifická kritéria pro zařazení určitých produktů do seznamu a e, vynechání ostatních produktů. Myslíte si, že také se bude přihlížet k zájmům evropských partnerů? A ještě dále jste zmínil země, se kterými máte dohody o volném obchodu, ale vy jste nevyjmenoval jednu země, se kterou v současné době vyjednáme na prohloubení vztahu. I když tato země má určité citlivé vztahy s ostatními zeměmi a to je Tajvan. Můžete se také o této záležitosti zmínit, pro nás by to bylo velice zajímavé. Děkuji vám, děkuji vám a nyní za GUE. Kdo bude hovořit? Paul Murphy, prosím. Děkuji, pane předsedo. I já děkuji panu velvyslanci za jeho prezentaci. Mám několik otázek. Za prvé, co od, jaký dopad odhadujete, že tato dohoda bude mít na otázku regionální integrace? Protože původní nápad byl, že se bude vyjednávat dohoda o volném obchodu s jednotlivými zeměmi a nyní tedy došlo k dohodě o volném obchodu se Singapurem a mě by zajímalo, jak na to nehlížejí jiné země a jaký dopad to má na ostatní země, tak aby také oni mohli vyjednávat určité omezené dohody o volném obchodu. A za druhé mě by zajímalo, zdali očekáváte, pane velvyslanče, že by tato dohoda mohla mít jisté negativní dopady například na výrobu. Myslíte si, že by tady mohly být jisté negativní dopady na singapurské hospodářství? A za třetí, mě by zajímalo, co si myslíte také o smlouvě o ochraně investic a jaký zde předpokládáte harmonogram. A můžete se také ještě zmínit o podmínkách eh, přistěhovaleckých dělníků, kterých je v Singapuru více než milion, neboť odbory eh, se již několikrát zmiňovaly o tom, že tito dělníci jsou diskriminováni. Uh, a například nejsou zařazeni do zákona o zaměstnanosti. Mě by zajímalo, zdali v této otázce došlo k určitému pokroku. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní bych chtěl dát slovo panu Šligemichovi, který bude hovořit za komisi, který je hlavním vyjednávačem. Děkuji, děkuji vám za to, že i my se můžeme vyjádřit k tomu, co jsme slyšeli. My obecně chceme říci, že jsme velice spokojeni s postojem výboru k této otázce. Harmonogram, který je stanoven, je velice krátký a eh, my se snažíme na pomoci schválení a ratifikaci této dohody. My sdílíme také většinu připomínek, které jsme slyšeli od pana velvyslance Singapuru. Jenom ještě chci zmínit jedno číslo, a to je otázka investic. My o tom jednáme 80 vzájemných investičních vztahů mezi EU a ASEANem je se Singapurem. My se tím zabýváme a také se zabýváme tím, kam tečou investice ze Singapuru a tady vidíme, že na tomto číslu, které je 80%, na tom vidíme, že se naše hospodářství velice zbližují. A potom se také hovořilo o přístupu k trhu, o netarifních překážkách, potom se také hovořilo o pravidlech původu. Tady také my sdílíme tento názor. My za komisi jsme vedli s našimi singapurskými protěžky dobré diskuse a některé body již byly zmíněno o netarifních dohodách také diskutovali a my také Eh, jsme již slyšeli něco o zeměpisných ukazatelích a tady byl schválen rejstřík. Tento rejstřík již existoval v minulosti a pak je tady otázka, eh, která se nabízí a to je to, co se odehrává nyní. My jsme dostali ujištění, že i také nové zeměpisné indikátory musí být otestovány a my víme, že většina názvů, které jsme navrhli, budou chráněny a my eh, chci také tvrdit, že neotvíráme žádná zadní vrátka směrem k Evropě. Eh, my Tady se zachovávají výhody pro Singapur a také se tady umožňuje vstup zemí ASEANu prostřednictvím této dohody. Trvale udržitelný rozvoj, tento sledujeme v průběhu celého jednání a já se domnívám, že také je dobré, že jsme zde začlenili trvale udržitelné e, lesní hospodářství a také rybolov protože náš obchod opravdu musí sledovat cíle trvalé udržitelnosti tak, aby ho Evropská unie jako taková a také veřejnost mohla akceptovat. A potom ještě něco k harmonogramu. My příští týden pojedeme do Singapuru a tam budeme jednat o investicích. Dále budeme mít další schůzky týkající se legal scrubbingu a my chceme zajistit, aby tato etapa co nejdříve skončila. My se také musíme zabývat otázkami překladu a rychlosti překladu. To není zcela v našich rukou, ale my se zde velice snažíme. My jsme slyšeli, že něk, všichni si přejí, abychom celou otázku a celé vyjednání ukončili co nejdříve, protože to bude také pro spěšné pro Evropu a pro zaměstnanost a pro růst evropské ekonomiky. Děkuji vám. Thank you very much, Mr. Děkuji. A nyní bych dal slovo panu velvyslanci. Prosím, máte slovo, pokud se chcete k otázkám vyjádřit. Děkuji, pane Kaspary. Já tady mám dlouhý seznam otázek a asi nebudu schopen odpovědět na všechny, ale pokusím se o maximum. Za prvé, pokud jde o harmonogram a to právní pročištění textu a mm, snaha ukončit to co nejdříve, vzhledem k tomu, že jde o proces vyjednávání o TPP, eh, a eh, tedy eh, o té původní komplexní dohodě o partnerství. EU, Singapur a volný obchod je hlavní prioritou pro Singapur. Chceme, aby dohoda byla uzavřena, ratifikována co nejdříve a jak jsem již řekl během úvodu, doufám, nebo my doufáme, že se bude ratifikovat ještě za stávajícího funkční období, tedy do května 2014. A e, je třeba, mm, aby naši právníci do toho vložili maximum tak, aby ten text byl právně e, dopracován co nejdříve. E, samozřejmě pokud to bude znamenat dlouhé hodiny, tak je tomu budou určitě věnovat. Takže to je, pokud jde o závazek Singapuru, právně ten text vy, vy, projasnit. Pokud jde o registr eh, zeměpisných označení, takže zde my pracujeme s komisí a my jsme eh, již tedy eh, vyjádřili náš závazek, kterého jsme schopni. Ujišťuji vás, že jakmile bude dohoda ratifikována parlamentem, tak náš rejstřík bude Mm, dán k dispozici pro eh, eh, účely registrací eh, těch firm, které budou chtět zaregistrovat si své produkty v Singapuru. Není zde tedy kolem té lhůty nic nejasného. Dále, mm, takže pokud jde o e, vlastnictví a daň tedy z nemovitostí, je ta, navíc ta kolkovné, které bylo zavedeno před pár lety, to je určitá politika, která se snaží o to, že Singapur i nadále bude mít dostupné bydlení. Singapur, jak asi víte, to je velice malá země a nemůžeme eh, eh, dovolit si velké fluktuace na trhu. Vláda musí tedy zajistit dlouhodobou stabilitu a udržitelnost eh, na našem relativně malém trhu s nemovitostmi. Takže to hm, kolkovné, které bylo zavedeno, bylo za tímto účelem. To není nějaká politika, která by se snažila bránit hm, investičním a obchodním vztahům. Pokud jde o investiční kapitolu, naši vyjednávači velice aktivně vyjednávají o této kapitole s tím, že komise má mandát pouze zahájit vyjednávání o e, investicích. E, e, měla, pardon, ten mandát až v březnu 2012. Doufáme, že se tato kapitola uzavře co nejdříve, protože o to jde v Singapuru. Chceme mít dobrou investiční kapitolu jak jsem již řekl, Singapur je váš největší eh, eh, investor z ASEANu, druhý největší z Azie, v Evropské unie. Samozřejmě. Chceme tedy mít eh, dobrá investiční ujednání a EU je největší zahraniční investor v Singapuru, takže dobrá investiční kapitola bude ku prospěchu jak Evropanům, tak i Singapuru. Nevidím tedy důvodu, proč bychom se nesnažili o eh, dobrou investiční kapitolu. A nakonec eh, k, mm, k PCA, k PCA, o tom se teď vyjednává eh, paralelně o této dohodě partnerství. Je to trochu ve skluzu za dohodou o volném obchodu, ale ujišťuji vás, že se blížíme k závěru vyjednávání se vaší diplomatickou službou a mm, určitě v blízké budoucnosti nás čekají jenom dobré zprávy, pokud jde o e, mm, uzavření této dohody o partnerství a spolupráci PCA. Pro Evropský parlament je velice důležité, aby e, smlouva, dohoda o volném obchodu, aby probíhala paralelně s vyjednáváním o dohodě o partnerství a spolupráci. To bereme na vědomí, ano. A teď A pan David Martin, jeho otázka. Zdali dohoda se nestane takovými zadními vrátky pro jiné země kolem. Ujišťuji ještě jednou členy zde, že taková možnost není eh, kvůli eh, tomu, že Singapur eh, vyváží zboží s vysokou přidanou hodnotou především, a to především na evropský trh. Jak jsem již řekl, eh, že eh, Singapur nevyváží nějaké tedy eh, zboží, levné zboží, i když takové levné zboží třeba se dostane na singapurský trh, tak určitě nebude vyváženo dále do EU. A nyní, pokud jde o to, zdali Eh, ta bilaterální dohoda nebude v kolizi eh, s, eh, s, s regionální dohodou mezi EU a ASEANem. Ne. Již Singapur má podobné zkušenosti. Singapur byl první zemí ASEANu, která měla bilaterální dohodu volného obchodu s Japonskem ještě předtím, než ASEAN vůbec uzavřel regionální dohodu volného obchodu s Japonskem a podobně to platí s Čínou, s Koreou a s Indií. Tedy nevidíme zde žádný rozpor v tom mít nejprve uzavřít bilaterální dohodu a poté až regionální dohody. Naše zkušenost naopak ukázala, že e, vždycky e, je to e, velice dobré tedy začít nejprve tedy bilaterálně a poté jít na tu úroveň regionální, protože Singapur vždycky chce začít dohodami, které jsou na vysoké úrovni, které se potom použijí jako model pro vyjednávání eh, s ostatními členy daného regionu. Negativní dopad eh, na výrobní sektor eh, v Singapuru. Singapur má velice otevřený trh. A to již eh, od doby, kdy jsme přišli s naší obchodní eh, vývojovou politikou. Když se podíváte na naši historii, tak v 60. a 70. letech zjistíte, že Singapur v podstatě Eh, začal s tímto vývojem. Takže jako první jsme přizvali nadnárodní společnosti, aby u nás investovali a tato politika se nezměnila. Jsme otevřenou ekonomikou, vítáme investice v Singapuru. I vítám, vítáme hospodářskou soutěž. Eh, podle nás to nemá žádný negativní dopad. Čím více hospodářské soutěže a konkurence, tím lepší pro průmysl a celou zemi. Negativní dopad ve smyslu toho, že firmy by nebyly dostatečně konkurenceschopné, tudíž by zkrachovaly na trhu. Ne, my u nás se spoleháme na tržní síly, takže nebudeme přijímat žádná protekcionářská opatření v důsledku této dohody o volném obchodu. A ještě nakonec pár slov k, k migrujícím pracovníkům. Chci vás ujistit, že všichni zahraniční eh, pracovníci eh, v Singapuru jsou chráněni naším zákonem. Máme velice úzkou spolupráci, která existuje mezi tedy vládou, zaměstnavateli a zaměstnanci, tedy takzvaná tripartita v Singapuru, kdy velice úzce tyto tři strany spolupracují na tom, aby všichni zaměstnanci pracující v EU aby tedy na tom byli stejně, bez ohledu na to, jestli někdo místní eh, zaměstnanec či zahraniční. Pokud jste zahraničním pracovníkem, tak máte právo v Singapuru na osobní bezpečnost, na eh, pojištění, zdravotní pojištění, na dobu odpočinku podle zákonníku práce, na odměnu, která musí být řádně vyplácena, to znamená, platí pro vás zákonník práce, tak, aby zahraniční pracovníci eh, měli stejná pravidla. To tež platí pro ty pomocníky v domácnosti, jak jsme tady slyšeli. A ještě otázka k Tajvanu. Na to jsem zapomněl. Ano, já myslím, nedávno jsme oznámili, že Eh, zahájení eh, dohod vyjednávání s Tajvanem. Zde nemohu vám říci podrobnosti mm, vyjednávání, eh, nemohu je sdělit dnes, ale pokud vás to zajímá, tak se můžeme sejít někdy mimo separátně a řeknu vám další podrobnosti o tom, jak probíhají vyjednávání s Tajvanem. Doufám, že jsem zareagoval na všechny nebo většinu otázek. Pokud ne, tak mi to prosím připomeňte. Děkuji, děkuji, pane velvyslanče. Ještě jsou zde nějaké další doplňující otázky, připomínky, poznámky. Pokud ne, tak poděkujeme. A já osobně se domnívám, že eh, eh, eh, parlament, aby dal tedy souhlas s touto dohodou do května 2014. To je velice ambiciozní, i když samozřejmě náš výbor má velký zájem na eh, intenzivním jednání a rychlém vyřízení této věci. A jak vidíte, důkazem je toho, že dnes zde máme tuto možnost s vámi hovořit a snažíme se získat mm, maximum informací, eh, ještě než dostaneme oficiální cestou dokumenty. A mm, takže i my máme eh, stálou monitorovací skupinu pro vztahy s vaší zemí a v blízké budoucnosti asi určitě i tato monitorovací skupina se tomuto tématu bude věnovat. Děkuji a budu velice rád, když opět se zde sejdeme, až tedy eh, eh, dojde na tu další etapu nějakých hlubších znalostí a hlasování. Pokud nemáte další otázky, tak zde máme bod 5. Kolektivní zpráva autorského práva a práv s ním souvisejících a licence pro více území na práva k hudebním dílům za účelem online užívání na vnitřním trhu. Teď nás eh, čeká projednání pozměňovacích návrhů ke směrnici EP a Rady o kolektivní zprávě autorských práv a s tím souvisejících práv, kde tím gestorským výborem je výbor Jury. Kromě 15 Eh, návrhů, které jsou obsaženy, tak máme ještě 106 dalších, které byly předloženy a mimo jiné návrhy, které se týkají kolektivní zprávy a hovoří se o organizacích kolektivní zprávy a ne o hm, tedy těch eh, organizacích na ochranu autorských práv a zde se i dělá rozdíl mezi komerčním a osobním využíváním a potom se zde hovoří i o Eh, eh, eh, účtování za využití práv a dám slovo panu Šolcovi, tak aby nám udělal přehled. Tak prosím. Děkuji vám, pane předsedu. Je to po třetí, kdy o tomto velmi důležitém tématu diskutujeme. A diskutujeme vlastně o našem příspěvku k tomuto nařízení obecně. Jak už jste eh, řekl, máme 105 pozměňovacích návrhů a já děkuji všem kolegům eh, z tohoto výboru, stínovým zpravodajům zvlášť, za spolupráci na návrhu tohoto stanoviska. Velká část těchto pozměňovacích návrhů byla předložena eh, paní Andersdotter a paní Šákem, mými kolegyněmi. Je to poprvé ve výboru INTA, kdy náš výbor se podílí na e, zprávě o e, ochraně duševního vlastnictví. Je to podle článku 49 jednacího řádu Evropského parlamentu. A e, tento článek říká, že se výbor zabývá pouze tématy, která spadají přímo do kompetence daného výboru a je to tudíž stanovisko společné. Jak už jsem zdůraznil při první výměně názorů na toto téma, toto vede k tak trochu k tomu, že vlastně všichni chtějí přispívat nebo nějakým způsobem pozměňovat eh, tu původní zprávu, nejenom ty kompetence našeho výboru. A proto bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že my se musíme nějakým způsobem srovnat s tím, že náš výbor, výbor nesmí napsat nějakou druhou paralelní novou zprávu. Spravodajovým e, úkolem není e, rozhodovat o přípustnosti e, pozměňovacích návrhů. To je starost pana předsedy. Nicméně je na místě říci, že mnoho těch pozměňovacích návrhů se mělo podat v tom eh, původním výboru, anebo v jiných výborech IMCO, KULT a dalších. Nicméně chceme být eh, co nejambicioznější, ale i přesto zpravodaj bude muset navrhnout navrhnout zamítnutí mnoha eh, pozměňovacích návrhů, ačkoliv by byl pro ně nicméně eh, vzhledem k poli působnosti našeho výboru je přijmout nelze. Eh, některé pozměňovací návrhy jsou podle mého názoru zbytečné, protože se často týkají stejného odstavce dvakrát a doufám, že v dalším kroku v rámci spolupráce se nám podaří určité předkladatele těchto pozměňovacích návrhů požádat o to, úspěšně požádat o to, aby je stáhli. Rozhodl jsem se podpořit pozměňovací návrh 18, o kterém hovořil pan Kaspary, kde se hovoří o eh, těch eh, kolektivních společenstvích nahrazených těmi organizacemi pro kolektivní zprávu. E, to si myslím, že je v souladu s naší další činností a jsem přesvědčen, že e, i zde se nám podaří konkrétně popsat, o co se jedná. Zlepšíme tím konzistentnost tohoto textu s terminologií WIPO a přímo se to napojí na činnost našeho, našeho výboru. Tato změna se pak bude samozřejmě, kde to je vhodné, týkat celého textu. Dospěl jsem rovněž k názoru, že podpořím celou řadu dalších pozměňovacích návrhů, ačkoliv mnoho z nich eh, skutečně balé, pokud jde o tedy kompetence výboru INTA. A Pokusím se sem zahrnout také návrh nějakých kompromisů. Upřímně řečeno, bych některé pozměňovací návrhy nejradši odmítl. Nejradši ty 94, 95, 96, pak 100, 103, 108, 109 a 118. a navrhnu také čtyři kompromisní návrhy k 55, 78, 92, 93. Rád bych teď vyzval stínové zpravodaje k další spolupráci na tomto tématu. Navrhuji jim schůzku stínovým, stínových zpravodajů 30. května v poledne anebo 4. června ve 3 hodiny a možná pak v průběhu výměny názoru se můžeme dohodnout, zda to je nebo není možné. Děkuji vám ještě jednou za všechny vaše příspěvky a e, uvidíme, jakým způsobem teď budeme moci dále pokračovat. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. E, proto teď dám slovo stínovým zpravodajům, tedy těm, kteří tu jsou. Jsou tu kolegyně Andersdotter a pan Kamal, takže paní Andersdotter jako první. Děkuji vám, pane předsedo, za slovo. Děkuji také Helmutu Scholzovi za prezentaci a za to, co řekl. Já samozřejmě podporuji velkou většinu těchto pozměňovacích návrhů, kterou jsem kosignovala společně s Maritě Šáke. Jsou to pozměňovací návrhy koordinované Eh, mezi různými, eh, nekoordinované mezi různými výbory a proto obě naše eh, skupiny podaly podobné návrhy v různých výborech. Hlavním cílem těchto pozměňovacích návrhů je zavést vyšší transparentnost, tak abychom měli jasné tarify a licence, licence a abychom měli řádná pravidla pro e, organizace spravující tyto licence, ideálně online a dostupné, k veřejn, dostupné veřejnosti. Chceme zvýšit efektivitu trhu tím, že zavedeme elektronické procesy a chceme zabránit fragmentaci licencí. To si myslím, že se nám bude velmi hodit i z mezinárodního hlediska. Jedna věc, která je velice důležitá pro nás zelené, je dát více pravomocí autorům. Autoři potřebují právo, aby mohli spravovat každé jednotlivé dílo samostatně. Tak, aby si autoři mohli u každého jednotlivého díla vybrat, jakou licenci použijí pro to jednotlivé dílo a aby si vybrali, jakým způsobem to dílo mohou zpřístupnit malému nebo velkému publiku, vždy podle svých preferencí. Je to eh, velice důležitý aspekt eh, těchto správních společností, protože se tím do středu zájmu dostává autor a jeho práce. Chceme zajistit také řádné zacházení a řádné fungování těchto, těchto institucí, které musí být demokratické a nediskriminační, pokud jde o přijímání nových autorů. To například znamená, že eh, povedou řádné účetnictví, a to i ty menší, eh, menší organizace, bude potřeba tato pravidla řádně vymáhat a budeme potřebovat také mechanismy pro řešení sporů, které lze očekávat eh, v tomto typu vztahu. Jsme rovněž přesvědčeni, že eh, taky vnitřní reporty k těchto kolektivních správních společností musí být strukturované tak, aby autoři sami, sami věděli, co ta daná organizace vlastně dělá. Eh, což je určitý problém v některých členských státech a dovedeme si jistě představit, jakým způsobem se nějaký zahraniční autor cítí, když chce něco publikovat zde v Evropě, přijde za nějakou takovouto společností a vůbec se většinosti nevyzná. Doufáme také, že se nám podaří vyjasnit tu situaci těch kolektivních správních společností, pokud jde o směrnici o službách. A z tohoto důvodu navrhujeme, aby se vyjasnilo, jaké budou výjimky pro e, copyright, pro autorské právo ve směrnici o službách, to znamená to právo na autorské právo. Nikoliv tedy ten, ta kolektivní zpráva, ta kolektivní zpráva ko, e, autorských práv. Tohle to je, myslím, eh, něco, co se diskutuje ve všech výborech a myslím si, že je na místě, abychom to řešili i zde. Snažili jsme se sem také samozřejmě zavést nějaké rozumné, ro, rozumné tarify pro eh, hudební díla, pokud jde o judikaturu Evropského soudního dvora, tak eh, tam se eh, žádá o objektivní a rozumné stanovení takovýchto tarifů, tak abychom zabránili diskriminačnímu nebo, nebo agresivnímu stanovování cen jsme přesvědčeni, že kulturní díla si zaslouží zvláštní přístup. To souvisí s tím eh, celkovým přístupem dílo od díla. A rovněž režim Creative Commons se nám velmi osvědčil, což se týká mnoha výzkumných oblastí, kde se kulturní díla, různé datové sady nebo jiné složky pře- eh, v rámci autorského práva jsou zpřístupněny většímu publiku a mnoho autorů tyto licence rádo využívá. Bylo by proto vznáš zvláštní, abychom vypracovávali nařízení, které jaksi stíží práci autorům, kteří se nebudou moc vybrat to, co by si ideálně vybrali, pakliže by mohli. Pravděpodobně asi podpoříme eh, pozměňovací návrhy ostatních zpravodajů, zejména pan zpravodaj Scholz odvedl spoustu kvalitní práce a podporujeme ho v ní všem eh, jeho návrhy 45 až 50 a číslo 116 jsou eh, pro nás zvlášť důležité. A doufáme, že eh, se můžeme těšit na další spolupráci s panem Šolcem a ostatními stínovými zpravodaji. Pokud jde o ta dvě data na setkání stínových zpravodajů, já bych asi raději se setkala 4. června. Nicméně to pak asi můžeme vyřešit v e-mailu a nebo nějakým jiným způsobem. Každopádně doufám, že se nám podaří vyjasnit i otázka kompetence jednotlivých výborů. Děkuji vám za slovo. Děkuji vám, paní Andersdottir. Kdo další chce vystoupit? Ne. Takže Eh, Evropská komise, zastoupená DG Market, paní Lian Utpaner. Máte slovo, prosím. Děkuji vám mnohokrát, eh, pane předsedo. Ze všeho nejdříve bychom rádi chtěli poděkovat tomuto výboru za velice rychlou a efektivní práci, kterou jste odvedli a za to, že se všichni snažíme dodržet velice ambiciozní časový harmonogram. To je důležité i z hlediska komise. tuto směrnici chceme přijmout co nejdříve. Eh, I my jsme si všimli, že, se, eh, že, že, že bylo předloženo mnoho dodatečných pozměňovacích návrhů k zprávě pana Šelce. Eh, asi neprobereme všechny, to by bylo příliš, příliš zdlouhavé, ale alespoň několik. Ke té směrnici o službách zde komise vždy byla přesvědčena, že toto by zde mělo zůstat zachováno, mělo by se to týkat i všech kolektivních správních organizací pokud jde o ty, tu změnu ze sběrných e, společenství na e, organizace společné zprávy, to se děje i v radě a bylo to zakomponováno i do e, hlavního kompromisu irského předsednictví. Pokud jde o návrh v tom smyslu, že eh, autoři budou moci stahovat eh, ta díla z tohoto registru dílo od díla. Tu změnu bereme na eh, vědomí. Komise původně eh, takovéto ustanovení do toho návrhu nezahrnul, ale budeme to přesně při, eh, podrobně sledovat. Komise se snaží samozřejmě také eh, zefektivňovat celý systém a je otevřená vůči novým návrhům, pokud jde o společnosti pro zprávu a autorských práv, takže i toto téma budeme s velkým zájmem sledovat a budeme se těšit na další návrhy tohoto výboru. Možná ještě jedna věc, kterou bych chtěla zmínit, která zatím nezazněla v dnešní diskusi, je toto. Víme, že tento výbor navrhl prodloužit, eh, rozšířit, pardon, pravidla této směrnice na nezávislé správce autorských práv a jiné organizace. Já mám ten pozměňovací návrh před sebou. Tady bychom rádi poznamenali, eh, že chceme rovné podmínky pro všechny. A proto je důležité, zjistit, kdo skutečně konkuruje těmto společným správním organizacím, protože eh, máme celou řadu různých typů aktérů, různých subjektů, které se angažují v licen, udílení licenčních práv nebo výnosech z nich, ale nemusí tak činit do stejné míry jako tyto společné organizace bude proto velmi obtížné najít nějakou vhodnou definici, která by řádně rozšířila pravidla na všechny aktéry, na, která by, na které by tento výbor eh, ta pravidla rozšířil. No a nakonec eh, mohu snad říci, že pak, když budou nějaké dotazy, tak jsme připraveni na diskuzi a těšíme se na další práci na tomto tématu. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme i vám. Chce někdo další vystoupit? Prosím, pan Scholz. Děkuji. Eh, možná ještě dvě obsahové eh, věci, když dovolíte. Jako předtím je před námi výzva, že chceme řešit, eh, jak vypadá vztah autorů obsahu a uživatelů. A máme zde také otázku, jak to vypadá v právní, eh, z právního hlediska tedy, to znamená situace těch eh, autorů děl a jejich eh, komerčního využívání v rámci poskytování služeb a tak dále, a tak dále. A to je v rámci našeho výboru pro vnitřní, tedy pro vnitřní trh důležité i v kontextu trhů ostatních, zahraničních a tím pádem se nemůžeme zabývat pouze jenom otázkami vnitřního trhu, to znamená eh, tím, čím se zabývá výbor eh, pro právní záležitosti, výbor pro kulturní záležitosti a tak dále. Nejsou to ta komplexní témata vnitřního trhu. My se musíme zabývat vnitřním trhem versus zahraničními trhy. A proto je to tak komplexní téma. Eh, tím pádem, jak říkám ještě jednou, chápu spoustu těch pozměňovacích návrhů, ale je potřeba si uvědomit, který ten dílek té skládačky je náš výbor a musíme jeho podstatu naplňovat co nejkonstruktivněji. Musíme hájit autory obsahu, musíme hájit jejich práva, jak na vnitřním trhu, tak ale na zahraničním trhu. A teď je tedy otázka, zda půjdeme ještě o ten krok dál a budeme se zabývat i zahraničními autory obsahu na evropském trhu. E, to je samozřejmě téma velmi ožehavé. Doufám, že v rámci kompromisních návrhů se nám podaří a v rámci ostatních pozměňovacích návrhů se nám podaří tato témata vyřešit. E, doufám, že v jednotlivých stanoviscích e, jednotlivých výborů budou podobné věci, ale samozřejmě bude předseda výboru muset vždy rozhodnout o přípustnosti jednotlivých pozměňovacích návrhů. A doufám, že se nám podaří tuto, eh, tuto eh, situaci vyřešit rychle a konstruktivně, abychom udělali skutečně něco produktivního jak pro autory, tak uživatele obsahu. Děkuji vám. Děkujeme vám, pane eh, kolego ta věc s tou přípustností pozměňovacích návrhů, tu předám velmi rád panu předsedovi. E, samozřejmě ta e, souběžnost kompetencí mezi výbory, to je něco velmi složitého a bude se muset e, tím, s tím jednat velmi opatrně. Hlasování se předpokládá 18. června na našem červnovém zasedání a pak, když nejsou žádné další žádosti o slovo, tento bod můžeme uzavřít. Dobrá, takže se dostáváme k bodu 6 na pořadu jednání. Eh, jedná se o zbližování právních a správních předpisů členských států v oblasti výroby, obchodní úpravy a prodeje tabáku a tabákových eh, výrobků. Je to stanovisko pana Kazaka pro jednání návrhu stanoviska. Bylo předloženo už více než tisíc pozměňovacích návrhů ve výboru Envy, který je příslušným výborem a pak zde máme pět dalších výborů, včetně výboru INTA, která k tomuto tématu přijímají stanoviska. Eh, je to téma velmi důležité, protože celkovým cílem této iniciativy je zajistit vyšší úroveň ochrany zdraví evropských občanů, zejména tím, že budeme poskytovat lepší informace eh, související eh, se spotřebou tabáku, s užíváním tabáku. Komise proto navrhuje nová opatření na balení tabákových produktů, chce zvětšit velikost eh, varování před poškozením zdraví na tabákových produktech a kromě toho členské státy pak budou, muset na zbi- budou moci na zbylé strany eh, obalu eh, umístit další další oznámení. Chceme zamezit užívání e, matoucích barev a jiných nápisů a kromě toho tabákové produkty bud, nebudou moci být ozdobeny kytičkami nebo jinými ozdobnými symboly, které se objevují často na mentolových a jiných e, příchutích cigaret. Parlament do značné míry znamená, eh, závisí na názoru výboru INTA, pokud jde o náš vztah s dalšími trhy. Stanovisko našeho výboru je pak potřeba vypracovat v mezinárodním kontextu. Vidíme zde například nedávné zavedení e, opatření e, velmi přísných pravidel pro obaly tabákových produktů na Novém Zelandu nebo v Austrálii, což pak vedlo k stížnostem u mezinárodních institucí, jako je VTO. VTO e, zde spustila čtyři separátní procesy proti těmto, proti těmto restriktivním opatřením. E, naše stanovisko je velmi důležité v mezinárodním kontextu. Předám slovo navrhovateli Metinu Kazakovi a pokud vím, tak e, on a e, někteří stínoví zpravodajové už se setkali s některými zangažovanými stranami v této oblasti. Doufám, že i o tom nás budete informovat. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vy jste zdůraznil klíčové aspekty, které se týkají implementace a projednávání této směrnice. Jde nám především o ochranu veřejného zdraví a především jde nám o to, aby mladí lidé nezneužívali tabákové výrobky. Ale jsou tady určité návrhy, které nejsou zcela jednoznačné. To se týká například toho, že se zde navrhují opatření, vztahující se na obal. 70% obalu má eh, obsahovat zdravotní varování. A dále se tady také hovoří o zákazu určitých chutí, jako mentolu a dalších. A tady máme na paměti především takzvané slim cigarety. Také tento zákaz vede ke kontraverzním návrhům a já jako navrhovatel akceptuji návrhy, které mají zlepšit veřejné zdraví, ovšem já eh, stejně jako ostatní členové tohoto výboru se chci dozvědět, zdali právě tato opatření jdou ruku v ruce s mezinárodními závazky Evropské unie v oblasti obchodu. A především se to týká toho, zdali eh, tady Eh, respektujeme a reflektujeme eh, dohody TRIPS a další dohody. V březnu výbor o technických překážkách sdílel tyto názory týkající se stanoviska komise a také se dospělo k názoru, že jsou tady určité nejasnosti. Také byl vyjádřen názor, že tento návrh může porušovat určité mezinárodní závazky vyplývající z dohodu TRIPS, TB, TBT a GATS. Já chci také zmínit Dominikánskou republiku, která je toho názoru, že některá ustanovení jsou v rozporu s článkem 2.2 dohody TBT, protože se zavádí více omezení než eh, pouze ta, která se týkají dosažení legitimního cíle. Také hodnocení dopadu by mělo být založeno na vědeckých údajích. Návrh také hovoří o využívání takzvaného plain packaging. To znamená, že by se neuvádělo logo značky. A toto vede k otázce, zdali tento návrh odpovídá také dohodám o ochraně duševních vlastnictví. Vy jste zmínil Austrálii, kde byla právě schválena podobná legislativa, ale pra byly nyní předloženy stížnosti a také e, zahájeny žaloby, které se týkají legitimity těchto opatření, které Austrálie uvalila. A argument zní, že jsou tyto požadavky neoprávněné a že tyto požadavky vedou k tomu, že uživatelé nemohou rozlišovat mezi jednotlivými značkami a produkty a také, že právě toto to označování eh, nevede ke stejným podmínkám pro všechny výrobce. My jsme přesvědčeni o tom, že značky by měly mít možnost využívat také svou vizuální identitu, tedy značku na zbývajícím prostoru. 75 plochy na balíčku má obsahovat varovná opatření a toto také potom usnadňuje padělání cigaret, protože bude těžké rozlišovat obaly jednotlivých značek a jediným kritériem, které se bude využívat, bude cena. A toto povede také k neregulovanému vstupu padělaných produktů do Evropské unie, které ještě více ohrožují zdraví. Vzhledem k těmto uvedeným argumentům se můj původní návrh zaměřuje na obavy, které již jsem vyjádřil a ty se týkají toho, zdali tato ustanovení jsou v souladu s mezinárodními závazky Evropské unie eh, vzhledem k mezinárodním dohodám, jako je TBT, GATT a TRIPS. Dnes jsme si vyměnili názory se zástupci organizací pro veřejné zdraví, také se zástupci e, výrobců tabáku, také z Business Organization a dospěli jsme k názoru, že tato směrnice není úplně jednoznačná a také neúplně odpovídá našim závazkům v rámci VTO. Já se těším na názory stínových, ostatních stínových zpravodajů a já doufám, že dospějeme k vytvoření návrhu, který bude prospěšný pro hlavní výbor. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, děkuji vám. Já bych nyní chtěl předat slovo stínovým zpravodajům a vidím kolegyni Amoru, která se hlásí o slovo. Prosím, máte slovo. Tardy, gracias. Dobré odpoledne, děkuji, pane předsedo, ale jak řekl pan zpravodaj, než eh, eh, začal výbor, tak jsme se sešli s příslušnými eh, orgány a průmyslem, kdy jsme diskutovali a určitě Eh, informace, které nám dali, pozitivně přispějí k tomuto stanovisku, eh, na kterém pracuje výbor INTA. Chtěla bych říci, že jsem si vědoma toho, že tato směrnice se týká velice citlivé tématiky a je třeba k tomu přistupovat opatrně. Eh, samozřejmě mezi sebou souhlasíme na tom, že tabák škodí zdraví a je třeba se vyvarat tomu, aby naše mládež eh, eh, začala kouřit. Ale nicméně návrh komise a konkrétně opatření, která se konkrétně dotýkají obalů a těch hm, generických obalů a těch varování, tak to by mělo i e, být v souladu s našimi závazky v rámci VTO, jak správně řekl zpravodaj. Tato směrnice e, by případně mohla být v rozporu e, s GATem, s VTO nebo se smlouvami TRIPS. Návrh stanoviska pana zpravodaje, tak pana Kazaku, Kazaka, jak jsme i již si řekli dříve, to je něco, co je velice všeobecné a já proto pracuji na pozměňovacích návrzích tak, abychom garantovali, že návrhy, které předkládá komise, že budou se opírat o solidní vědecké poznatky a že budou co možná nejméně restriktivní vůči průmyslu a že budou v souladu se závazky VTO. Chtěla bych panu Kazakovi předat některé představy o pozměňovacích návrzích, na kterých pracuji. V souvislosti mm, s mm, těmi mentolovými cigaretami, takže já jsem proti, protože mentol se tradičně používá a již od 20. let vlastně a takže nelze to přirovnávat s těmi dalšími aromatickými látkami, které se teď začaly používat, ať jsou to jahod, ať je to jahodová příchuť nebo příchuť mochitu, mochita. A takže tady jde o to, aby to nebylo v rozporu s článkem 2 VTO a jak navrhuje komise, to by bylo disproporční kdybychom se snažili takto to zakázat. Eh, Takže je třeba hledat méně restriktivní opatření, jako třeba osvětové kampaně, informovanost mládeže. Také mám za to, že mm, Toto ustanovení by mohlo být eh, z, v rozporu s článkem 2.1 VTO, kde se hovoří o eh, cigaretách s těmito charakteristickými aromatickými látkami. A zde E, jde o to, aby potom náhodou e, spíše se e, s tím začala obchodovat jenom na černém trhu. Dále, pokud jde o slimky, tenké cigarety, zde komise ve svém návrhu má za to, že toto je jaksi produkt, který je zavádějící, klamavý a zde jde o to, aby to opět nebylo v rozporu se mlouvou TBT a aby to náhodou nebyly restriktivní opatření, které by byly nepřiměřené a zde samozřejmě samozřejmě zatím je třeba se opírat o mm, mm, vědecké poznatky, které se týkají škodlivosti tohoto produktu. Dále, ta možnost, že členské státy by mohly přijímat restriktivnější opatření než ta, která by byla obsažena v, tomto, v této směrnici, a to z důvodu tedy ochrany veřejného zdraví, tak mohly by to udělat eh, samozřejmě, ale musí vždy to být odůvodněno právě tím argumentem veřejného zdraví. Já bych chtěla zdůraznit, že i tato restrikce by neměla porušovat eh, mezinárodní závazky Evropské unie v rámci VTO. A nyní v souvislosti s těmi eh, eh, generickými obaly. Já jsem proti tomu, abychom to nechali na úvaze členského státu, zdali členský stát zavede ty generické obaly. Návrh směrnice Evropské komise nezavádí tyto generické obligatorní eh, obaly, ale nechává to na úvaze členského státu, který se rozhodne zavést toto opatření a z důvodu ochrany veřejného zdraví. Jak již také i zde jsme slyšeli dnes odpoledne, jak řekl pan předseda, pan zpravodaj také, víte, že v různých zemích nyní již zvažovali právě eh, tu otázku, zdali to bude v, rozpo, zdali to bude v souladu s VTO a víme, že již existují různá řízení, šaloby, která se týkají třeba Austrálie nyní. A zde mm, je třeba tedy se zamyslet nad používáním tohoto typu. Pan mm, e, Kasak ve svém návrhu e, zde nevylučuje možnost, že členské státy by si zavedly generické obaly, e, pokud by tak rozhodly, ale musí to být vždycky v souladu s dohodou TBT a TRIPS. Zde zavedení těchto generických obalů v každém případě musí být v souladu se závazky vyplývajícím z VTO. A teď pokud jde o mm, e, ty, e, ty různé tedy zdravotní úvahy, a e, upozornění na to, že škodí cigarety zdravím. Zde, je, zde hovoří o tom, do jaké míry by to mělo pokrývat ten obal a mm, je třeba se na to podívat z pohledu toho, zda to zabrání vůbec kouření u mladých lidí. Potom otázka, zda barevný obal či bez, úplně bezbarvý. Zde existují různé argumenty a je třeba, aby ty, ta opatření byla e, méně restriktivní a vždycky se opíraly o vědecké pozna, poznatky. Dále e, článek 13. Tento článek obsahuje různé návrhy, které eh, jsou obchodní překážkou e, a neopírají se o vědecké poznatky, které by se týkaly kouření mládeže. Zde otevření balíčku cigaret to asi mm, je něco, co mm, neovlivní někoho, eh, zdali začne kouřit nebo ne. My máme určité pochybnosti vůbec i o delegovaných aktech a k tomu předložíme pozměňovací návrhy a budeme žádat vyloučení delegovaných aktů. Návrh směrnice dává komisi možnost přijímat delegované akty a je třeba, aby to vždycky bylo odůvodněné v těchto konkrétních případech a, <clears throat> protože jinak by to mohlo být i v rozporu vůbec s účelem eh, přenosu kompetencí ve smyslu článku, ve smyslu článku 209 smlouvy. Dále i, jde o to vlastně doplnit ten základní legislativní akt a eh, zde ale nemůžeme nechat na komisi, aby ona měla tu legislativní pravomoc sama. To je vše a to, co chceme, vyjádříme v pozměňovacích návrzích. Děkuji. Yeah. Muchas gracias. Ano, děkuji vám. A nyní chci předat slovo panu Henry Weberovi. Uh, ano, vy jste tady, tedy asi tak vlastně zmínil, hm, že k tomuto tématu hm, v příslušném výboru je asi tisíc návrhů, což mě nepřekvapuje, protože tabákový průmysl má velice aktivní a mocné lobby, které působí již mnoho let a je to tedy téma, které určitě bude velice kontroverzní. Zástupci tabákového průmyslu nám říkají, že kuřáci platí asi 20 miliard euro na daních v Evropě. To není zanedbatelné vzhledem i ke stávající době a výdaje na veřejné zdraví, které věnuje každý rok Evropská unie na léčbu patologií, které jsou způsobené kouřením, to se odhaduje na minimálně 25 miliard a více, tedy na víc, větší částku. A kouření eh, znamená asi 6 milionů obětí a e, na světě z 700 tisíc v Evropě. Takže to je e, číslo, které v roce 2030 údajně bude asi 8 milionů. Takže vše, co nám umožní odrazovat e, nebo omezovat tuto metlu, tedy kouření, tak to je, dobře, to je samozřejmě vítáno sjednocení ehm, obalů cigaret, zákaz těch různých aromatických látek, eh, potom i eh, významnější, nebo větším písmem uvedené to varování, ano, dobře, zatím nemáme asi vědecké poznatky o tom, je to, zda je to efektivní, ale ani nemáme vědecké poznatky, že by to nebylo efektivní. Takže e, přece to e, nic neznamená, když přijmeme tato mm, opatrná opatření, když budeme opatrní mm, a e, to není nic proti ničemu. Dále boj proti nezákonnému obchodu a e, nové typy produktů. Zde bych chtěl zdůraznit tento aspekt, to znamená striktnější právní úprava přeshraničního prodeje po internetu a boj proti nezákonnému obchodování, respektive pašeráctví. Samozřejmě to je něco, co jde s tím ruku v ruce, proto třeba posilovat opatření kontrol tedy zcela podporuji návrh směrnice Evropské komise, poněvadž to zapadá do rámce ochrany veřejného zdraví, eh, tím, že přijímáme předpisy, rámcové umluvy eh, VTO, boje proti kouření a není to v rozporu s principy mezinárodního obchodu. Já jsem již předložil určité pozměňovací návrhy, jejichž cílem je posílit výsady Evropské unie, pokud jde o ochranu veřejného zdraví, samozřejmě vždy v rámci pravidel VTO a konkrétně v rámci smlouvy o technických či obchodních překážkách i v rámci dohod o aspektech duš práv duševního vlastnictví v oblasti obchodu. Tyto moje pozměňovací návrhy hovoří o prevenci a financování, otevírají možnost členských států přijímat závaznější, striktnější legislativu i upřesňují tu otázku boje proti padělkům a pašeráctví či nelegálnímu obchodu. Merci bien. Děkuji vám. A nyní za ECR, pan Kamal. Ano, děkuji vám. Já dnes budu hovořit za pana Clarkina, e, stínového zpravodaje, stínové zpravodajky paní McClarkin říká, že uznává, že náš výbor má v této otázce velice důležitou roli. A také že tento návrh má velké dopady na závazky s VTO. Ona má velké obavy týkající se povinností z hlediska obalů. Právě Evropská unie musí splňovat veškeré eh, závazky vyplývající z VTO Ona například také hovoří o Tajsku, které bylo kritizováno ze strany EU, že EISCO schválilo legislativu pro obaly, aniž by bralo v pot potaz například vědecké eh, aspekty v otázce alkoholu. A my tady také požadujeme, aby eh, obal byl ze 75% jednotný, ale zatím nebyly zváženy žádné jiné návrhy. Ona se snaží eh, hovořit zřejmě o tom, že se jedná o pokrytecké řešení. Také se to týká toho, že naše pozice není úplně konzistentní a právě proto bude projednávána v rámci VTO. Komise musí zvážit, jaký dopad bude mít tento návrh například i na jiné odvětví, jako je skotská whisky, protože takovýto dopad může mít i e, ten, tento návrh může mít i tento dopad. Paní McClarkin také se hodlá zaměřit na eh, obchodní dohodu mezi USA a EU. Eh, e tady zatím, jestliže EU se bude chovat jinak, než jak bylo počátku dohodnuto, pak tato dohoda může stroskotat dále na závěr tady také hovoří o sníženém obsahu nikotinu v elektrických cigaretách. A tady se hovoří o snížení právě obsahu nikotinu, ale dále by se mohlo hovořit o snižování dalších toxinů. Ale jestliže se bude takto postupovat, pak budou diskriminovány takzvané lehké cigarety. A potom může se EU také dostat do problému s Čínou, která také vyváží mnoho těchto cigaret. A právě proto je důležité, aby náš výbor také zvážil dopady tohoto návrha a také jak eh, se s tímto návrhem bude nakládat dál v mezinárodních organizacích. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. A nyní zaguje pan Paul Murphy. Děkuji vám. To je velice důležité téma, protože celá řada lidí umírá v důsledku konzumace tabáku, ale je to také kontraverzní záležitost, protože se dotýká zájmu eh, velkého výrobního odvětví, což je tabákový eh, průmysl, který má velké obrovskou lobistickou sílu, protože je zde šest eh, velkých firm, které, eh, dost, které mají velký podíl na trhu. A právě tyto tabákové firmy se snaží ukončit eh, tyto naše snahy a my proto slycháme také od nich tyto argumenty týkající se GATU, TRIPS a dalších organizací a tímto způsobem se snaží změnit názor poslanců, tak aby poslanci ne hlasovali ve prospěch veřejného zdraví. A my musíme zde zvážit, jaký je hlavní cíl. Já se domnívám, že hlavním cílem je uh, aby e, lidé především nezačínali kouřit. 70% kuřáků začne před, e, rokem, před 18. rokem a 94% kuřáků před 25. rokem věku. A právě proto tyto odrazující obrázky jsou navrhovány a také se snažíme tímto návrhem odstranit takzvané lehké cigarety, které vzbuzují dojem, že nejsou až tak škodlivé. A právě proto si myslím, že bychom se právě proto na tyto produkty měli zaměřit. Já vítám návrh komise, mohl být ještě dál a také nevládní organizace by volali potom, aby nejenom 75% na obalu obsahovalo varování, dokonce nevládní organizace by chtěly 80%. A některé organizace navrhují dokonce úplně jednotný, jednoduchý obal, ale Tady se také hovoří o zvýšeném padělání a mě by zajímalo, co si o tomto myslí komise. Já si myslím, že toto nemusí vést ke zvýšenému padělání uh, cigaret a právě proto jsem zvědavý, co mi na to řekne komise. A pak tady máme další záležitosti, které se týkají především mezinárodního obchodu a právě proto je důležité si vyslechnout náš názor. Nejedná se o abstraktní právní debatu, ale tady víme, že se předkládají argumenty, eh, které jsou eh, důležité především pro, které jsou výhodné pro velké tabákové firmy, ale my bychom měli dělat především legislativu na ochranu veřejného zdraví. V, v, například se hovořilo o Eh, Malavy a o dalších zemí, které se mm, mohou obrátit na VTO, ale například tabákový průmysl v Malavi je největším tabákovým sektorem na světě a právě proto mají o tuto zemi eh, tabákové firmy velký e, zájem. Se 95 e, tabáku nakupují Philip Morris a další e, tabákové firmy. Také se zde odehrává v tabákovém průmyslu dětská práce ale já si myslím, že my, nám by měly eh, především ležet na srdci zájmy veřejného zdraví. Děkuji vám a ještě Bent Lange, prosím, máte slovo. Děkuji vám, děkuji vám, pane předsedo. Paul Murphy většinou se zde hrdina dělnické třídy, který zde bojuje za zájmy dělnické třídy, ale nyní bezpodmínečně podporuješ návrh komise a to nechápu, protože návrh komise se nadále umožňuje, sice restriktivně, ale přesto umožňuje konzumaci tabáku. A slouží to tedy výrobcům v Evropě, anebo to slouží zájmům výrobců mimo Evropu. A podívám-li se nyní na to, kde je konkurenční výhoda výrobců z Evropy ve srovnání s výrobci v Rusku či v Asii, pak v Evropě jsou to odlišné obaly. Standardní obaly ty se vyrábějí velice snadno, ty se dají vyrobit všude, ale oble, obaly s různými otvory a v různých velikostech, to je velice sofistikovaná, komplikovaná záležitost, vyžaduje také specifické stroje a to je právě silná stránka výroby v Evropě. Jestliže se nemohu dostat k, k obecnému zákazu, což asi nejde, pak nechápu, proč výrobci mimo Evropu by měli být ve výhodnější pozici ve srovnání s evropskými výrobci. Proto vás žádám, abychom dbali na to, aby pracovní místa v Evropě byla zachována. Ne, nejedná se o tom, co se tam natiskne, jestli je to 75 nebo 80 eh, varování na obalu, ale tady jde o to, kde se tyto obaly také vyrábějí. A těchto několik tisíc pracovních míst v Evropě bychom si měli zachovat. Nikdo mi ještě nedokázal sdělit, že forma balení obalu má něco do činění s ohrožením zdraví. A potom za druhé je tady argument, z hlediska dodržování podmínek VTO a tak dále. Já se domnívám, že tento argument není až tak eh, dobrý, protože výjimky vždy existují. A potom u doutníků, které nechceme zakázat, které chceme eh, ještě nadále umožnit, ovšem restriktivně a předepisujeme zde označování, ale přesto existují ještě malí výrobci doutníků, kteří nejsou schopni cíleně eh, varování na tisknout či umístit na ty dřevěné krabičky. Ve staré legislativě jsme stanovili že mm, lze na tyto krabičky lepit nálepky, které nelze odstranit. A za čtvrté chci říci, že souhlasím s tím, co bylo řečeno. Tyto akty v přenesené pravomoci by měly být všechny vypuštěny, protože v našich rukou je zákonodárská moc a ne v rukou komise. Děkuji vám. Děkuji vám srdečně. A nyní bych chtěl dát slovo Evropské komisi a bylo mi řečeno, že Andrej Rýs z generálního ředitelství Sanko je mezi námi. Děkuji, pane předsedo. Komise děkuje zpravodaji za mm, představení stanoviska. Jak asi víte, jak zde bylo řečeno v diskuzi, eh, komise v tom návrhu si myslí, že eh, je třeba odrazovat mladé lidi o to, aby začali kouřit, aby byl tabak a tabakové výrobky méně atraktivní, aby nezačali. Obecně eh, komise je ráda, že navrhovatel podporuje přístup komise eh, a eh, to je mandatorní povinný přístup a to jsou ty výrobky s těmi charakteristickými aromaty, potom ty bezpečnostní prvky a potom striktní i e, striktnější pravidla pro výrobky obsahující nikotin a další tedy e, bylinné výrobky určené ke kouření. Dále, e, zaměři, komise se zaměřuje především na dvě oblasti, které vysvětlím a zareaguji i na vaše některé otázky z diskuze. Možnost, aby členské státy zavedly striktnější opatření, a to především ty tedy nepopsané obaly, ten návrh je zcela v souladu s mezinárodními závazky, včetně závazku v rámci VTO. A my jsme provedli pečlivou právní analýzu, než jsme předložili návrh a i mm, samozřejmě mm, i v celém legislativním procesu toto vezmeme do úvahy. I jsme notifikovali návrh e, v souladu s notifikací TBT a termín pro přípomínky skončil a nedostali jsme nebo dostali jsme pouze několik otázek od Malavy, Malajzie a Tajvanu. Eh, návrh specifikuje určité ty plochy na těch obalech, které jsou vyhrazeny pro varování, pro eh, opatření proti nezákonném obchodu, takže my se snažíme i eh, regulovat ty aspekty, které nejsou opat- eh, upraveny směrnicí, a to především ta plocha, která není pokryta těmi návrhy a požadavky na označování, na etikety, ale veškerá vnitrostátní pravidla musí být v souladu se smlouvou a musí být odůvodněna dále. Na to opatření musí být eh, notifikována komisi a eh, potom eh, musí to být samozřejmě vždycky i v souladu s pravidly vnitřního trhu. Pokud ta opatření budou spadat pod působnost smluv TBT, tak, tak je třeba je notifikovat VTO v souladu se závazky TPT pro EU. Doposud žádný členský stát nepřijal žádné kroky, pokud jde o ty tedy zcela eh, tedy mm, eh, generické eh, nepopsané obaly, nebarevné obaly a samozřejmě mm, pokud ano, tak to musí být souladu s příslušnými předpisy. Další důležité téma se týká toho, že členské státy by mohly přijímat striktnější opatření, včetně těch tedy eh, prázdných nebo nepopsaných obalů a jak bojovat proti nezákonnému obchodu, protože tady to vztáhnout tak, že to by všechno motivovalo k nezákonnému obchodu, nezákonné výrobě, eh, to eh, k většímu hm, padělání, tady ten vztah není prokázán. Ti, kteří samozřejmě mm, páchají trestnou činnost, tak umí dělat mm, eh, padělky všeho, i těch nejkomplikovanějších, eh, všech těch, eh, umí dělat padělky všech těch bezpečnostních prvků a tak dále, takže mm, a to, co my navrhujeme, tak to v podstatě bude stejně těžko padělatelné jako ta stávající jako ty stávající typy obalů, takže si nemyslíme, že to bude motivovat k větší míře padělku a nezákonnému obchodování. Proto jsme navrhli, nebo navrhujeme také i zahrnout dva, dvě důležitá opatření v této oblasti, to znamená ehm, e, ten e, systém vysledovatelnosti a další bezpečnostní prvky hm, chceme naopak snížit množství padělků a to i vyplývá z našeho hodnocení těchto návrhů. A nyní návrhy mm, pana zpravodaje v článku 12, který se týká ochrany os- eh, práv duševního vlastnictví. Za prvé chci objasnit, že tento návrh nezahrnuje zákaz veškerého textu a tak dále. Ne, ale pouze toho, co je zavádějící Například, že se eh, tam tvrdí, že tabák, ten tabákový výrobek je méně škodlivý než jiný. Veškeré tyto prvky, včetně ochranných známek, mm, tak ty v podstatě jsou zakázány již ve smyslu stávající směrnice. Eh, ty restrikce samozřejmě musí být i potvrzeny soudním dvorem jako legální a proporční. Výrobci tabákových výrobků budou nadále moci využívat ochranné známky, pokud nebudou zavádějící a, asi tedy 30 celé té plochy. E, takže to znamená, to umožní tomu tabákovému výrobci, aby odlišil svůj výrobek od jiných výrobků, jiných výrobců. Spotřebitel také bude schopen diferencovat mezi různými značkami. Návrh směrnice je vyvážený a proporční, úměrný, ale ty obaly budou méně atraktivní pro ty, eh, kteří se rozhodují, zdali kouřit. Závěrem je třeba zdůraznit, že eh, odhadovaný dopad tohoto návrhu je, a pokud eh, samozřejmě není tak dramatický, na jedné straně chceme snížit spotřebu do pěti let o dvě třetiny, to znamená, že počet 0,2,5 milionu kuřáků, o tom nám jde, a velký počet už e, ochráněných životů, ale některá to nebude mít dramatický dopad na hospodářské subjekty. Nyní dovolte pár konkrétních poznámek. Ty mentolky, mentolové cigarety. Poděl, podíl na trhu se zvýšil v řadě členských států EU, například v Německu, za posledních deset let eh, z 1,3 na 3 celkového mm, podílu eh, tabákových výrobků. Dále jsme zjistili, že i další inovace, jako například eh, ty kapsle s mentolovou příchutí, to, co umožňuje v podstatě používat v tekuté podobě, že mm, samozřejmě eh, také i cílíme na tyto výrobky, které jsou atraktivní pro mládež. Veškeré výrobky s charakteristickými aromatickými látkami eh, eh, mm, musí být předmětem stejného zacházení a je třeba i třeba se inspirovat tou americkou výjimkou mentolových cigaret, a důkazy nám ukazují, že mentolové cigarety eh, zvyšují počet experimentů u mladých lidí. A opět eh, to je takový způsob, jak nalákat nové kuřáky. Další téma se týká vědeckých poznatků. My se snažíme se opírat o maximum nebo maximálně se opíráme o vědecké poznatky, hodnocení dopadu také má svůj význam a a dejme tomu za 35-40 let máme důkazy o tom, jak tabák je škodlivý pro zdraví lidí, takže to myslím, že už není žádná otázka, to je jasné všem, že tabák je škodlivý. A závěrem poslední téma týkající se slimek. Slimky, opět, to je zase způsob, jak nalákat eh, na tento výrobek ty, především nové kuřáky. Je to namířeno na mladé lidi a hodně eh, určeno ženám, především mladým ženám. Je to opět, je to zavádějící. A eh, i mm, zde máme celou řadu kampaní, které se týkají těchto výrobků. Podívejte se na internet a tam uvidíte, jak eh, tyto slimky se snaží zacílit na speciální skupiny kuřáků. Děkuji. Eh, Děkuji. Ještě jedna dodatečná otázka z mé strany. Tato otázka již byla zmíněna, ale neslyšel jsem odpověď prověřila komise s VTO, zdali tento návrh odpovídá předpisům VTO. Řešila to například právní služba, protože odpověď na tuto otázku, která byla několikrát položena, jsem zatím ještě neslyšela. Samozřejmě tato studie byla připravena společně s naší právní službou a řešili jsme to. Jak jsem zmínil, podali jsme notifikaci ve VTO a obdrželi jsme, jak říkám, tři otázky z těch zemí, které jsem uvedl a e, ten proces se teď ve VTO finalizuje. Pakliže nejsou žádné další komentáře, vrátím slovo panu zpravodaji. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, chci poděkovat všem kolegům, kteří vystoupili v diskusi. Každý se svými vlastními argumenty. Musím eh, přiznat, že já sám nekouřím, ale přesto eh, jsem jaksi velmi abych tak řekl, citlivý na všechna témata týkající se ochrany veřejného zdraví a, a na všechna témata týkající se našich závazků v rámci VTO a záleží mi také na rovných spravedlivých podmínkách pro eh, evropské výrobce a firmy eh, vizaví zahraničních firm. A zejména v dnešních těžkých dobách, dobách krize, je to velmi závažné. Děkuji paní eh, Moreire za její návrhy. Eh, těším se na diskusi o nich, zejména ve věci toho návrhu o aktech přenesené pravomoci. A vzhledem k tomu, jaké pravomoci chce komise prostřednictvím eh, této směrnice získat. Jsou to velmi důležitá témata. Nejsem si však jist, že aktiv přenesené pravomoci jsou to nejlepší, co můžeme použít. Myslím si naopak, že by asi běžný legislativní postup zde byl vhodnější. Kromě toho bych chtěl poděkovat za argumenty, které zde zazněly. Eh, zejména argument od socialistů, tedy eh, to, přeshrani, to, to přeshraniční obchodování eh, s tabákovými produkty, tady ta regulace je skutečně nedostačující a návrh, respektive ta navrhovaná procedura se rovněž zdá být jaksi nedostatečně eh, zpracována. Jsem rovněž přesvědčen, že pakliže chceme těmito opatřeními dosáhnout jaksi snížení počtu pracovních míst v Evropské unii a jak si preferovat ten outsourcing, abych tak řekl, outsourcing do třetích států a tím, že bychom tady přicházeli o důležitou součást eh, jaksi sektoru zaměstnanosti v EU, musím říct, že eh, by to bylo skutečně spíše asi negativní než pozitivní. Velmi rád si však přečtu konkrétní návrhy stínových zpravodajů a jsem si jist, že všichni víme, jak důležité je toto téma. Fakt je, že zatím nemáme příliš jasnou vizi a vlastně ani nemáme eh, konkrétní odpovědi od komise v tom smyslu, zda tento návrh porušuje nebo neporušuje nějaké e, důležité úmluvy nebo nástroje VTO nebo jiných mezinárodních organizací. Jsem každopádně přesvědčen, že musíme postupovat velmi opatrně a e, bude potřeba také zhodnotit, zda ty cíle, které jsme si stanovili, jsou legitimní a zda nebudou na úkor jiných sektorů naší ekonomiky. Děkuji. Děkuji. Tím pádem končím eh, rozpravu k tomuto bodu a rád bych upozornil ještě na jednu věc. Eh, vzhledem eh, k harmonogramu je lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů tento týden ve středu ve 12.00, tak abychom mohli v červnu o, této, o tomto stanovisku hlasovat. Tak, bod číslo 7 na pořadu jednání. Prezentace Evropské komise týkající se provádění sdělení o internacionalizaci malých a středně velkých podniků. Je to eh, nové partnerství pro malé a střední podniky, pro globální příležitosti. Eh, vyšlo, tento dokument vyšel zhruba před 18 měsíci. V lednu 2012 jsme k tomuto uspořádali workshop a poté jsme přijali stanovisko pro výbor ITRE týkající se malých a středních podniků a jejich internacionalizace. Spravodaj byl Julio Winkler, a e, kromě jsme zde měli zprávu z vlastní iniciativy o financování malých a středních podniků a obchodní investice, to e, řešil pan Jan Zahradil. A e, my zde dnes máme dva generální ředitele z komise, kteří se podíleli na přípravě e, těchto dokumentů. Pokud jde o činnost e, vůči malým a středním podnikům za e, DG Trade, je to paní Sině Raco, ředitelka pro obchodní strategii a analýzu e, trhu a z DG Enterprise je to pan Didier Hebert, který je ředitelem pro konkurenceschopnost a růstovou politiku. A pak je zde také Johanna Drake, která je e, zástupkyně pro zástupkyně vyslance malých a středně velkých podniků při Evropské unii. Těšíme se na vaše příspěvky týkající se implementace všech mezinárodních aspektů tohoto komuniké a na informace o tom, jakým způsobem jste zohlednili tyto dvě zprávy parlamentu ve věci malé a středně velké podniky. Jako první dostane slovo paní Radco. Prosím o váš příspěvek. Děkuji. Vážení poslanci, poslankyně, dámy a pánové, je mi velkou ctí poskytnout zde své komentáře a představit zde harmonogram. Chápu, že máme málo času, tím pádem nebudu plítvat časem. Vzhledem k tomu hlavně, že se jedná o společnou prezentaci společně DG Enterprise. Omezím se tedy pouze na eh, body, které se vztahují na naši obchodní politiku, eh, co by součást tedy té internacionalizace malých a středních podniků. Začnu tím, že načrtnu jaksi pozadí této celé iniciativy. Evropská unie je i nadále největším exportérem a vlastně příjemcem tím pádem eh, zahraničních přímých investic. Evropská politika malé a střední podniky a jejich internacionalizaci jednoznačně podporuje. To je v souvislosti s, se Small Business Actem a s komuniké Small Business Big World, které komise vydala. V podstatě tím stanovujeme spolupráci s DG Enterprise. Kromě toho také provádíme doporučení e, usnesení Evropského parlamentu o malých a středně velkých podnicích, konkurenceschopnosti a příležitostích k biznisu. Máme zde tři hlavní pilíře e, ve věci toho, co malé a středně velké podniky potřebují. Potřebují volný přístup na trh, potřebují eh, spravedlivé podmínky pro činnost na mezinárodním poli a potřebují eh, konkrétně zacílené služby tak, aby mohly plně těžit z globálních příležit- obchodních příležitostí. Jednak tedy eh, otevírání trhů. To je něco, co mohou malé a středně velké podniky využít prostřednictvím smluv o volném obchodu. A nemusím snad dodávat, že tento výbor a Evropská unie obecně podniká bezprecedentní kroky v oblasti eh, dohotovolném obchodu. Můžeme rovněž také říci, že malé a středně eh, velké podniky z tohoto velkou měrou těží. Eh, také mimo jiné, protože představují více než 99 všech společností na území EU. Pakliže by došlo k uzavření všech předpokládaných dohod o volném obchodu, byly by to dvě třetiny veškerého externího obchodu EU a kromě toho by HDP Evropy mohlo poskočit o více než 2% a znamenalo by to eh, vytvoření dalších než, eh, více než 2 milionů pracovních míst. Nicméně vyjednávat o obchodních dohodách nestačí. Je potřeba také zajistit jejich implementaci to znamená, je potřeba dohlížet na dodržování eh, těchto dohod, což je velmi důležité, a je potřeba odstraňovat překážky pro biznis, což nám otevírá nové, nový obrovský potenciál obchodu. Dovolte mi uvést jeden případ, příklad. V nedávné době jsme zhodnotili, kolik dodatečného obchodu eh, jak si eh, proběhlo, nebo respektive bylo dáno k dispozici tím, že odstraňujeme překážky pro obchod. Hovořím tedy o tom Key Barriers Exercise, které jsou částí naší strategie. A došli jsme k závěru, že odstranění bariér, překážek jen za poslední dva roky představuje hodnotu více než 2 miliardy Eh, každoročně navíc. A to je zhruba tolik, kolik nám přináší eh, dohoda o volném obchodu se Střední Amerikou, Peru a Kolumbií. To je jen tak na okraj. A nakonec ty konkrétní služby a e, propojení s implementací komuniké Small Business Big World. E, ze všeho nejdříve mi dovolte zmínit eh, databáze o přístupu na trh a exportní helpdesk, což eh, je tady v souladu s našimi doporučeními a souvisí to s eh, portálem o internacionalizaci malých a středních podniků, takže jsou to vlastně informace, které potřebují exportéři a zejména malé a středně velké podniky. Zaznamenáváme vyšší míru užívání databáze o přístupu na trh. Máme více než 200 eh, tisíc návštěvníků na tomto webu každý den, což je eh, velké procentní navýšení oproti minulosti. Pak zde máme celou řadu novinek, například eh, konkrétní informace o výhodách dohotovolném obchodu a konkrétní popis například dohody o volném obchodu EU Korea. Samozřejmě s tím, jak budou uzavírány nové dohody, se tento web bude ještě doplňovat o informace. Je to eh, také součástí našeho komuniké. Chceme postupně navyšovat povědomí a chceme lépe komunikovat s malými a středně velkými podniky. Hlavně je chceme informovat o nových příležitostech pro ně. Eh, dovolte mi zmínit také různé eh, aktivity související s viditelností těchto informací, zejména pokud jde o dohodu o volném obchodu s Koreou, Peru a Střední Amerikou. Samozřejmě je důležité mít informace o možnostech exportu, ale také o možnostech importu. Takže vývoz a dovoz. A e, samozřejmě je zde také ten režim vstupu pro společnosti, které dovážejí své vstupní suroviny. I proto je tato databáze tak důležitá. A e, export helpdesk e, může také sloužit importérům. Rovněž bych vás ráda upozornila na eh, ještě jeden nástroj, který malým a středně velkým podnikům umožňuje eh, lépe se rozhodovat eh, na trhu. Je to ten helpdesk na obchodní ochranu pro malé a středně velké podniky. Samozřejmě velké společnosti pravidla znají, ale malé a středně velké firmy potřebují nějaký uživatelsky přátelský web, kde naleznou odpovědi na své dotazy. Tedy hlavně dotazy týkající se antidumpingových opatření ze strany třetích států, eh, nebo pokud jde o dotazy na vlastní dovozy. Pak je zde také celá řada studií dopadu pro nové dohody o volném obchodu, ty zahrnují také kapitolu o dopadu na malé a středně velké firmy. A pak zde máme celou řadu týmů e, zabývající se přístupnostní trhu pro více než 30 zemí, které nabízejí koordinační platformu pro členské státy a evropské firmy eh, které chtějí v těchto státech eh, zahajovat své projekty. Pokud jde o geografické priority, tak eh, ty jsou v souladu s naší agendou dohod o volném obchodu a jsou cíleny na trhy, kde probíhá největší růst, to znamená hlavně tedy na Asii a Jižní Ameriku. Je zde také samozřejmě komplementarita se strukturami na podporu biznisu v jednotlivých členských státech. To je velmi důležitý faktor pro všechny tyto pomocné týmy. Na závěr mi dovolte zmínit tři věci. Malé a středně velké podniky samozřejmě se musí sami rozhodnout, pak eh, zda chtějí exportovat, záleží na jejich business modelu, kapacitě a tak dále a tak dále. Je důležité také řádně propagovat eh, práci malých a středně velkých podniků, všem to je v kompetenci členských států a potom samozřejmě také konkurenceschopnost produktů, to je velmi důležitý aspekt a vyžaduje si celou řadu faktorů, celou řadu správně nastavených politik na straně členských států. Takže to byl můj velmi stručný příspěvek, pane předsedo. Eh, děkuji vám, předám teď slovo kolegovi z DG Enterprise. Děkuji vám Myslím si, že bychom přímo měli dát slovo DG Enterprise pro podnikání. Děkuji vám, členové, tedy poslanci a poslankyně výboru INTA vědí, že zde existuje velký zájem o internacionalizaci malých a středních podniků. A já vám také sdělím něco o implementaci tohoto sdělení. Můj kolega je také mezi námi, který může vám poskytnout odpovědi na vaše případné otázky. V při implementaci tohoto sdělení se zaměřujeme na dvě věci. První věc je ta, že se to týká zlepšování stávající podpory akcí, které se provádí například Helpdex, potom regulativní dialog, dialog se třetími zeměmi, um, opatření v rámci klastru a tak dále. A za druhé, chceme vytvořit inventář, inventarizovat stávající podpůrná opatření v jednotlivých členských státech v EU, také ta opatření, která provádějí například obchodní komory. A zde nám jde o to, Eh, že pokud objevíme nějaké akce, které nejsou podporovány, tak abychom je podporovali a dodali jim evropskou přidanou hodnotu. Co chceme zlepšit? Zásadní bod je ten, že musíme zabezpečit, aby naši partneři eh, pracovali v atmosféře, která je vhodná a příhodná pro malé a střední podniky. Jeden příklad. My vedeme dialog s třetími zeměmi, například se Spojenými státy jsme zahájili dialog o spolupráci v oblasti politiky pro malé a střední podniky. A toto se projevilo přímo v konkrétní spolupráci a sice to, že spolupracuje Evropský support network, tedy e, síť na podporu podniků a americkým partnerem. E, již se konala jedna schůzka a sice na Hanoverském veletrhu a další schůzka se bude konat v roce 2013 na podzim a e, tam uvidíme, budeme se zabývat zabývat tím, co my a američané děláme na podporu malých a středních podniků. Podíváme-li se na východ, zde máme východní partnerství a tady hovoříme s těmito zeměmi o tom, co to je dobré podnikatelské prostředí pro malé a střední podniky. To je první věc, kterou nyní provádíme. Druhý a věc je ta, na, o které jste již mnohokrát hovořila, to je přístup k financím. Existují podniky, které vědí, kam chtějí, vědí, jakého podporu potřebují, ale přesto mají potíže v přístupu k financování. My víme, a také, že komise má k dispozici celou řadu finančních nástrojů, jak e, pomoci e, podnikům v přístupu například k rizikovému kapitálu a nebo také v oblasti záruk za půjčky. Tyto záruky jsou důležitou věc, protože tyto záruky na evropské úrovni e, vlastně násobí částku 30. Takže jestliže poskytne evropský instrument jeden, jedno euro, potom je to záruka za 30 euro. Tyto finanční nástroje nediskriminují jednotlivé podniky, to znamená, nedělají se žádné rozdíly mezi jednotlivými malými a středními podniky stávající rozpočet pro konkurenceschopnost a v tomto programu počívám, počítáme s vaší podporou a tady máme částku 1,4 miliardy euro pro tento finanční nástroj. A bereme-li v potaz ten pákový efekt, pak vidíme, že můžeme opravdu pomoci eh, s internacionalizací mnoha malým a středním podnikům. A potom tady máme také regulativní dialog. Pan Tajany často jezdí do třetích zemí a když jezdí do těchto zemí, tak také bývá doprovázen představiteli eh, evropských podniků, kteří chtějí expandovat do zahraničí. A my tomu eh, této aktivitě říkáme mise pro růst. Eh, od roku 2011 se konalo osm misí do Latinské Ameriky, do Afriky, do Spojených států, potom také navštívíme Rusko, Čínu, jiho východní Asii a a celá řada zemí, eh, tedy podniků jezdí s námi. A za prvé jde o to, aby Evropská unie byla zastoupena v těchto zemí a potom malé a střední podniky mohou eh, využívat této politiky a my také podporujeme dohody o spolupráci s těmito zeměmi. Eh, budu-li hovořit konkrétněji, pak pokračujeme Eh, s implementací konkrétních akcí. Například je to helpdex eh, v oblasti eh, duševního, ochrany duševního vlastnictví. Tady se to týká především podniků, kteří, které chtějí bojovat proti padělání svých produktů. Jeden takovýto helpdesk je v Evropě, další je v Číně, další také máme takovýto helpdex jihovýchodní Asii a další helpdex bude otevřen v Latinské Americe. A tady hodláme podporovat malé a střední podniky v boji proti eh, padělání a padělání jejich produktů. A další věc, kterou hodláme zlepšit, je to, co se týká propojování a klastrů. Uh, my se strukturálně snažíme, aby se propojovaly různé firmy. My víme, že klastry existují, my víme, že jaké existují různé sítě a vazby a jde o to, aby právě tyto sítě, tyto klastry pronikaly na další eh, trhy, tedy na trhy ve třetích zemích. My chceme pokračovat a zlepšovat a rozšiřovat již to, co již celá léta děláme. Ale my jsme vám slíbili, co jsme také slíbili členským státům a společnostem, je to, že budeme ještě dále podporovat internacionalizaci MSP, aniž bychom se chovali duplicitně. První věc tohoto sdělení tedy byla ta provést inventarizaci, což není snadná věc. Provedli jsme takové mapování a dobrá zpráva je ta, že celá řada služeb již existuje je to více než 1500 takovýchto podpůrných služeb a středisek existuje, ale tento seznam ještě není vyčerpávající. Takže tyto, tato podpora již existuje. To je podpora evropská, státní, regionální, lokální. Ale přesto, přeze všechno je tady uh, celá řada problémů, které byly nalezeny. Za prvé, ne všechna tato centra a služby jsou k dispozici pro eh, podniky z jiných zemí v Evropě. A za druhé jsme dospěli k tomu, že tato centra se zaměřují na konzultační činnost, ale největší potřeba je investičních a finančních služeb, což jsou granty, půjčky, záruky. Tady o tyto služby je největší zájem. A třetí prvek je ten, že tyto služby jsou velice široce zaměřené a založené a nejsou ušity na míru určité velikosti podniku či pro určitou činnost podniku. Tyto služby jsou nabízeny obecně a byl, je také zajímavé sledovat přímo cíl, na co jsou tyto služby zale, eh, zaměřeny. Některé trhy jsou velice dobře pokryty, jiné ne. Čína je například velice dobře pokryta těmito podpůrnými službami, ale jeho eh, východní Asie, Afrika, severní Afrika, zde jsou tyto služby podstatně méně rozšířeny a takže my jsme dospěli k tomu, že nejdůležitější je, aby podniky věděly, co existuje a aby také věděly, na koho se obrátit. A to mě přivádí k druhé části implementace. Jde o to, aby se vytvořil portál, který by pomohl podnikům v přístupu k těmto službám. My nechceme pouze uzavřít, vyplnit určité mezery v eh, službách, které existují. Ale my především chceme dodat těmto službám evropskou přidanou hodnotu, tak abychom zabezpečili, aby každý podnik mohl získat určitou podporu. Je třeba mít také úspory z rozsahu. My víme, že v některých zemích Eh, informace existují a například eh, se poskytují eh, jenom některými zeměmi a jinými ne. A proč tady existuje tato diskriminace? Můžeme tady něco udělat? Můžeme tuto situaci zlepšit? A poslední věc, kterou chci říci, je to, že chceme zabezpečit, aby zprostředkovatelé v Evropě mohli také sdělit malým a středním podnikům, sdělit, co mimo Evropu existuje. Je také důležité, aby subjekty mimo Evropu byly napojeny na naše služby. A to je to, na co se zaměřujeme. My se snažíme vytvořit tuto platformu pro koordinaci mezi externími akcemi a vnitřními službami. To je všechno z mé strany. Všichni zde eh, rádi zodpovíme vaše otázky. My eh, postupujeme vždy krok za krokem a snažíme se o dodání evropské přidané hodnoty. Děkuji a nyní se ptám, zdali Prosím, kolegové, něco chtějí říci? Ano, pan Zahradil. Děkuji, pane předsedo. Máme málo času, takže se pokusím o maximální stručnost. Mm, dovolte, abych poděkoval komisi za toto velice eh, za, za toto eh, sdělení a velice komplexní eh, popis činností. Konkrétně beru na vědomí to, co říkáte, že ať děláte cokoliv děláte, tak se snažíte vyhýbat duplikacím eh, s tím, co existuje na národních úrovních. To je důležité. Eh, to vždycky chce Evropský parlament, že to, co děláme na evropské úrovni, by nemělo být v rozporu s tím, co existuje na úrovni národní a naopak mělo by se to doplňovat. Stručná otázka ta se týká jedné ze zpráv, které zde zazněly ze strany pana předsedy. A to konkrétně, já jsem měl čest tehdy být zpravodajem za výbor INTA k financování eh, obchodu a investice pro malé střední podniky a eh, i s naší přístup k úvěrům. Tato eh, zpráva v odstavci 14, cituji, říká, ze střednědobého pohledu zavedení eh, podpory eh, vývozním eh, úvěrům a vytvoření facility pro vývoz pro malé střední podniky a tak dále. To je třeba také zvážit. Takže bych rád, kdybyste nám trochu vysvětlili, zdali byly již přijaty nějaké konkrétní kroky tímto směrem. Samozřejmě, aby bylo úplně jasné, to neznamená v žádném případě, že my, Evropský parlament, bychom volali po nějaké nové byrokraci, po vytvoření nějakého nového orgánu či rozpočtové kapitoly a tak dále. To nikoliv, to byl spíš apel na to, abychom využili stávající možnosti a nástroje a využili synergického efektu mezi nástroji evropskými národními. Takže se ptám, stali jste to nějak již Eh, rozpracovali? Pokud ano, jaké konkrétní kroky jste přijali a eh, zájmu realizace tohoto konkrétního apelu? Děkuji. Ještě další poznámky nebo Helmut Scholz? Děkuji vám, pane předsedo. Kolegové a kolegyně, i já bych chtěl poděkovat za ten velmi obsáhlý briefing na toto komplexní téma a e, zejména ta otázka internacionalizace malých a středních podniků je velmi důležitá. V podstatě e, znamená říci si, kdo to jsou. E, těch evropských podniků je nějakých 92% těch malých středních a jsou to většinou podniky, které mají jednoho nebo dva zaměstnance, takže jsou skutečně mikrofirmy. Uh, a pro ty mikrofirmy, mikropodniky máme celou řadu podpůrných různých systémů a opatření, které byly v různých okamžicích dějinách spuštěny a které je potřeba používat. Myslím, že jich je více než 300 snad těch podpůrných programů, které máme teď na trhu, abych tak řekl. Takže to jsou ty podpůrné programy pro ty nejmenší. Ale je potřeba ty podniky nejprve umět identifikovat. A to znamená, každý program by chtělo eh, jak si zkontrolovat, abychom věděli, jak na tom jsme v té džungli toho, co je dnes k dispozici. A co by se asi také mělo zmínit, je to, že za poslední dva a půl roku zhruba eh, třetina malých a středně velkých podniků, eh, které jaksi jsou činné na trhu, dostali menší objem pomoci, než o jaký požádali. A e, některé podniky nedostali vůbec žádnou pomoc, což, myslím, není e, žádoucí. Rád bych proto e, zdůraznil, možná bych tedy tím rád chtěl doplnit tu prezentaci, kterou jsme slyšeli, je to, že rozvoj malých a středně velkých eh, podniků je stejně, na domácím trhu je stejně důležitý jako v zahraničí. A tím pátem, pádem eh, eh, jakékoliv takovéto zdanění malých a středně velkých firm, které by bylo duplicitní vůči tomu, co už existuje, je potřeba okamžitě zrušit, abychom jim zbytečně nebrali kapitál. Nakonec bych rád poznamenal, že malé a středně velké podniky jsou zejména zranitelné fluktuacemi cen. Což je nejvíce patrné v sektoru zpracování potravin. A e, proto si myslím, že by komise také měla více jednat proti finančním spekulacím, zejména v oblasti základních surovin. E, je potřeba zůstat i nadále v kontaktu samozřejmě Eh, je potřeba vyhodnotit i dnešní slyšení a jistě budou nové poznatky, které si budeme chtít vzájemně sdělit. Děkuji vám. Děkuji vám. Mám také ještě jednu osobní otázku. Již celá léta se budují centra pro MSP. Jedno toto centrum je v Číně, jedno v Indii a mám ještě další příklady. A vy jste tady hovořili o tom, že se chcete vyhnout duplikaci. A já totiž na tyto centra nahlížím vysoce kriticky, přestože možná dělají dobré věci, ale přesto tato centra nezvládají posilovat pozici členských států. A možná bychom měli také jednotlivá státní centra v jednotlivých lokalitách byla využívána jinými státy a takto nepostupujeme, budujeme ještě další evropská centra a proto se chci konkrétně zeptat, jaká je aktuální situace? kde tato centra existují, za druhé, jaké plány existují pro budoucnost a za třetí se chci zeptat, existují zde jakési komparační studie, jak eh, úspěšně pracují ve srovnání se stávajícími strukturami, například státními a Eh, za čtvrté se chci zeptat, zdali bychom se eventuálně neměli vzdát budování těchto center, ale například spíše posílit stávající struktury tak, aby jiné členské státy je mohly využívat. Takže já se domnívám, že bychom se měli vždy poučit ze stávající situace a posilovat stávající struktury a nebudovat nové struktury, jejíž úspěch zatím nedokážeme ocenit a docenit. Prosím, máte slovo. Thanks. Děkuji. Bohužel já musím na lektadlo. Přímo tedy zareaguji na první otázku, která se týkala Eh, těch vývozních úvěrů a stály. Eh, i zde by evropská podpora mohla tedy eh, doplnit to, co dělají příslušné struktury v členských státech. V reakci na otázku řeknu, my nehodláme tedy nahradit ty režimy, které existují v členských státech. Eh, které existují a mm, nabízí tedy přístup k těmto vývozním úvěrům i pro eh, malé střední podniky a pan, jak řekl kolega Herbert, tak eh, zde naším záměrem je začít takzvanými soft opatřeními, která především budou doplňková a nebudou nahrazovat to, co již je. A velice stručně ještě zareaguji a určitě potom i k té podpoře podniku se vyjádří ostatní. Zdůrazním, že my zde máme ty nové projekty pro podporu podniků ICI plus 1 a určitě ty budou vycházet ze stávajících struktur a také asi, jak jste viděli, to již v případě těch, které využívají eh, tu podporu podnikům a eh, používají ty týmy pro přístup k trhu. A jak jsme již viděli, i třeba v Číně, tak v Číně tam jsou daleko efektivnější a také i jsou schopny lépe zpracovat s malými středními podniky. Uh, to, to that and, and... To je moje stručná odpověď a já se omlouvám, protože bohužel vás musím opustit. Děkuji za láskavou pozornost. Thank you very much. Děkuji. Tak prosím, nezmeškejte letadlo. těm... Na, oba, na obě dvě vaše otázky chci reagovat. Nejdříve se chci vyjádřit ke střediskům v třetím státech. Některá tato střediska centra byla otevřena v, v kontextu rozvojové pomoci a proto existuje toto centrum v Číně, Tady je naplánováno 5 milionů na 5 let. Potom máme také centrum v Indii. Na 8 let se předpokládá 10 milionů a potom také má jí, se plánují nové akce v Asii, ve Větnamu, na Filipínách a tak dále. A od tohoto sdělení se v interně v komisi snažíme rozšířit tento kontext rozvojové pomoci ještě na naše zájmy v oblasti internacionalizace MSP. Takže nechceme tyto projekty zastavit, ale chceme využít naši expertivu v generálním ředitelství pro podnikání eh, a začlenit ji do, toho, do této činnosti. A to byla myšlenka, proč jsme začali prověřovat centrum v Číně. Existuje také středisko EU Japonsko, které se snaží zjednodušit život malých a středních podniků v Japonsku. Pro mikropodniky, o to bude hovořit kolegyně, ale jestliže tady v parlamentě hovoříme o zvýšení možností pro MSP v oblasti záruk, pak je jasné, že tyto podniky budou také v konkurenčním vztahu vůči mikropodnikům. Takže tady je otázka, je tady výše garance. A čím vyšší garance, tak tím méně podniků, které půjčky dostanou. O tom, jaké hovoříme se spravodajem v ITRE. Thank you very much. Eh, Děkuji. Možná, abych doplnila, co právě řekl kolega, pokud je o přístup k informacím, především pro mikropodniky. O to právě jde, když hovoříme o evropské přidané hodnotě. A eh, tady asi je třeba ještě lépe toto promyslet a říci, v čem je přidaná hodnota EU. A to i vyplývá jasně ze studie. Ne všechny malé střední podniky mm, e, jsou na stejné úrovni, pokud jde o přístup k informacím a ke službám jako takovým. Takže ještě k té evropské ev, přidané hodnotě e, e, především je třeba pracovat na tom rovném přístupu. Dále podporovat spolupráci mezi tedy těmi veterány vývozu a těmi novými firmami. E, zde také i mm, se lze věnovat dalším tématům, jako například měli bychom podporovat členské státy, aby aby tedy poskytovali služby všem evropským malým středním podnikům, pokud mají nějakou tu základnu v, v, v zahraničí. A dále k odstavci 14, tedy ty vývozní úvěry jak to lépe používat jako nástroj při internacionalizaci. Podle nás toto je především téma pro národní politiku, pro eh, členské státy, ale možná i my teď to používáme třeba při kampani pro čerpání strukturálních fondů, kde říkáme, že to je důležité pro růst malých středních podniků a že by členské státy měly zvážit toto čerpání. To znamená čerpat, využívat strukturální fondy také pro účely těchto vývozních úvěrů. I když víme, že to závisí právě na rozhodnutí jednotlivých států, je to v národní kompetenci. Děkuji, děkuji. Ještě někdo by chtěl něco doplnit či položit otázku? Pokud ne, tak bych chtěl tento bod uzavřít, čím vlastně uzavírám i dnešní schůzi a připomínám, že všichni teď byste měli odejít, eh, kromě koordinátorů, takže ten, kdo není pozván na schůzi koordinátoru, tak ať odejde ze sálu.